Okay, everybody, if you settle down. Um... Tak, poprosím vás, abyste se posadili. Bohužel špatná zpráva, zatím jsme si neprošli sdělení předsedy, takže teď mám příležitost je přednes, aspoň mám plný sál. Takže Evropský parlamentní týden k evropskému semestru se bude odehrávat 28. až 30. ledna tady v Bruselu a Několik výborů parlamentu tak bude moci zasedat v meziparlamentním složení pro své oblasti působnosti. Dorazí poslance národních parlamentů a společně s poslanci Evropského parlamentu tak budou prostudovávat roční analýzu růstu Evropské komise a pokyny pro národní rozpočty pro daný rok. Já bych chtěla zde připomenout, že přítomnost poslanců Evropského parlamentu je velice velice důležitá, pokud jde o to, aby ta zasedání měla být úspěšná. Nestačí, abyste se dostavili na dvě minutky, podepsali se a následně zmizeli. Pokud jde o aktuální informace o e, trialogu a jednotný mm, mechanismus dohledu, tak 16. ledna proběhlo zasedání trialogu. Poprosím o klid, kolegové. Možná počkám, dokud se neutišíte, pak budu pokračovat. Takže diskuze o ECP eh, pokračovala o jednotlivých eh, článcích, stejně jako, o, jako předběžná diskuze o EBA. Další zasedání proběhne 23., 24. a 28. ledna. Pokud jde o směrnice o kapitálových požadavcích a nařízení o kapitálových požadavcích, tak trialog s irským předsednictvím již proběhl v lednu, a to 10. ledna, kdy jsme diskutovali o eh, měření rizika, eh, strukturální separaci, sankcích pokud jde o kompromisní návrh ohledně informovanosti, tak eh, ten byl zpracován na technické úrovni na základě výstupu z trialogu a 15. ledna eh, se řešila korporátní eh, řízení a 30. ledna proběhne další zasedání trialogu. Také chci připomenout všem stínovým zpravodajům, že by měli informovat o bilaterálních diskuzích, které vedou s irským předsednictvím. A to se týká veškerých eh, problematik, eh, protože teď se objevuje taková nová tendence vést si bilaterální jednání, o nichž potom já jakožto předsedkyně nevím, neví o nich další poslanci nebo jiní členové vyjednavacího výboru a pokud nemáme Eh, jak si ztrácet eh, čas tím, že se budeme na začátku trialogu vždy vzájemně rychle informovat o tom, jaká předtím proběhla bilaterální zasedání, o nichž nevěděl zbytek eh, vyjednavacího mm, tý, týmu za parlament. Je potřeba se o tyto informace podělit, takže vás o to tímto žádám. Velice ráda bych vám také řekla, že jsem napsala novému předsedovi Euroskupiny a požádala jsem ho, aby dorazil k nám na zasedání našeho výboru, abychom mohli pokračovat Eh, v navázaném dialogu s Žánem Claudem Junckerem. S ním jsme vedli celou řadu velice zajímavých diskuzí. A poslední věc, ekonomický dialog a výměna názorů s ministry financí, konkrétně s panem Nunenem, irským ministrem financí, proběhne dnes v pět hodin odpoledne na našem dnešním zasedání výboru. To znamená, že v případě, že bych hlasování skončilo dříve, prosím, vraťte se na pátou hodinu. Ještě jednou to připomínám program, protože jinak eh, protáhnu to hlasování schválně až do páté. Nebo se můžete o to postarat i sami. Takže stát se to může samozřejmě. Teď poprosím, abyste si za, eh, zastrčili kartičky do hlasovacího zařízení, abychom si mohli zařízení otestovat. Jean-Paul? Budeme mít obtížné hlasování, obtížné odpoledne, takže já chci pozdravit eh, přítomnost pana Kikluny za EPP. A uvidíme, jestli s hlasováním to tedy ponecháme u socialistů, nebo jestli to odložíme. Uh, well, well, that's his car. Aha, takže je to jenom jeho kartička, není to on sám osobně. Chair, Madam Chair. Myslím si, že to je rozhodnutí tady personálu. Should ask him how he feels there. Asi bychom se měli zeptat, jak se cítí. Paní předsedkyně není tady. Eh, takže v jeho nepřítomnosti, ano. Proběhne tedy nyní testování hlasovacího zařízení. Můžete všichni odhlasovat, prosím. Hlasujte, prosím, abychom si oskoušeli hlasovací zařízení. O jednoho zeleného máme více pořád nám přebývá jeden zelený poslanec. Ještě chybí dva, pardon, tři poslance, kteří zatím neoskoušeli hlasovací zařízení. Zmáčko jste někdo tlačítko na zařízení a přitom se vám nerozsvítilo to světýlko? Ještě jeden poslanec eh, chybí, jeden z vás ještě nestihnul. A už jste to všichni stihli, výborně. Takže zařízení funguje, budeme tedy nyní hlasovat o zprávě výroční zprávy Evropské centrální banky za rok 2011. Takže jste připraveni, máme tady kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Můžeme to raději ověřit elektronicky. Okay, vote's closed. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 17 proti, takže návrh byl přijat. Není kompromis B. Kdo je pro, prosím? Pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Není kompromis C. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Není 42. Kdo je pro? Proti, Zdá se mi, že hlasujete trošku náhodně, takže hlasujeme o 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Ověříme to, raději to ověříme. Ještě nám chybí dva poslance, kteří nehlasovali. Ještě jeden z vás eh, nehlasoval. Hlasovali jste všichni. Vidím, že někdo z vás eh, nestihl hlasovat. Končím hlasování. Takže 23 hlasů pro, 18 proti. Takže jsem měla pravdu. Nyní kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? A pardon, to je ve dvou částech, takže nejprve první část, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu to ověříme elektronicky. Hlasujeme tedy o druhé části kompromisního návrhu E. Come on, more to, more to vote. Ještě Tři z vás nehlasovali, dva, ještě jeden chybí, děkuji. Takže končím hlasování. Zamítnuto 20 hlasy pro a 23 hlasy proti. Nyní kompromisní návrh F ve třech částech. Kdo je pro první část, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a raději to ověříme elektronicky, ale myslím si, že to bylo těsnou většinou schváleno. Five more buttons to press, three more buttons. Ještě chybí tři poslanci, kteří nehlasovali. Ještě dva z vás, takže končím hlasování. Návrh byl schválen 23 hlasy pro 18 proti. Třetí část nyní. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Kompromisní návrh G, pouze jedna část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, 76, kdo je pro, Já tady mám napsáno 76. 76 eh, pardon, v poznámkách. Okay, we, we have got a request for... Aha, máme tady žádost o to, aby se o 76 hlasovalo samostatně, protože to nebyla součást kompromisního návrhu. Takže 76, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Není 47, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 48, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, nyní kompromisní návrh H, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, nyní 54, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromisní návrh I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní. Chcete přepočítat 58. Dobře, takže ověříme návrh 58 elektronicky. Ah, okay. We can always check. And that is rejected. Tak, návrh byl zamítnut. Nevím, jestli jsem se jsem to špatně viděla, spíš to bylo špatně spočítáno. Není kompromisní návrh J, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 71. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 72. Pro. Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 78. Pro. Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis K. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, raději 75 ověříme elektronicky, bylo to asi hodně těsné. Four more people to vote, press your button. Ještě čtyři poslanci, pokud eh, se přejete, tak hlasujte, protože jste zatím nehlasovali. Poslední šance, než ukončím hlasování. Končím hlasování. 18 hlasů pro, 23 proti, takže zamítnutom. Nyní kompromisní návrh L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. E, můžeme to ověřit elektronicky, ale myslím si, že to byly EPP a EKR, kteří neměli mm, většinou tak. Chybí nám ještě dva poslanci, kteří nehlasovali. Ještě poslední z vás, Končím hlasování. 24 hlasů pro, 20 proti. Takže poměrně těsné. Nyní 82. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis N, kdo ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Trochu mě to zmátlo, asi to bylo opět těsné, raději to věřím elektronicky. One too many EPP. Za EPP hlasuje o jednoho poslance více. Prosím o nápravu. Končím hlasování. 19 hlasů pro, 25 proti, takže zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmdesát devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Toto raději ověříme. Myslím, že to bylo ale zamítnuto. three more to vote. Ještě tři poslanci nehlasovali. Končím hlasování. 16 hlasů pro, 25 proti, takže zamítnuto. Nyní návrh 92, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 95 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 99, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, Kompromisní návrh P, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 103, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 104, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 107, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo? Schváleno. Dostáváme se ke 114. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis R ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 129 a další vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Dále kompromis U, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Kompromis V1, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis V2. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis V2? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis X, kdo je pro první část? Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Dává vám ten, dává vám ten zbytek smysl? Druhá část ta nedává zjevně smysl, pokud jsme odmítli část jedna, ale mm, trojka má smysl, souhlasí s tím zpravodaj, dobře, takže kdo je pro třetí část? Proti? Zdržel se někdo? Třetí část je přijata. Můžeme třetí část, pokud chcete, ověřit elektronicky. Three more to vote if you're... Ještě tři poslance nehlasovali, končím hlasování. Dvacet dva hlasů pro, 21 proti, takže schváleno. Nyní můžeme teda přejít k vyškrtnutí podle návrhu 152 a dalších podobných. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. I'm closing the vote. There's one button unpressed. I'm closing the vote. Končím hlasování. Schváleno 28 hlasy ku 16. Nyní přecházíme ke kompromisu Y. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dále kompromis Z. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní musíme hlasovat o 158 a dalších, což je návrh na vyškrtnutí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Tyto návrhy tedy byly. Toto vyškrtnutí bylo schváleno. Nyní kompromis AA ve dvou částech. Takže kompromis AA, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To byla ta první část tak raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o první části kompromisního návrhu A a myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Ještě dva z vás nehlasovali. Končím hlasování 18 pro 27 proti, takže zamítnuto. Druhá část tímto nemá smysl, takže budeme nyní hlasovat o vyškrtnutí podle návrhu 166 a dalších podobných. Kdo je pro? Je to návrh 166 a další návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromis AB. A ten byl stažen. Takže budeme hlasovat o vyškrtnutí podle návrhu 172 a dalších podobných. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Tímto pádem hlasujeme o návrhu 175 a 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Přecházíme ke kompromisu AC. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 185, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo, myslím, že to bylo těsné, raději to ověříme elektronicky. Five more people to vote, four more if you're going to vote. Pokud chcete, tak hlasujte, prosím. Ještě tři nehlasovali, tak končím hlasování. 24 hlasů pro 19 proti, takže schváleno. Nyní kompromis AD. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis AE. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 198. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis AF. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 202, ta byla stažena, pardon. Before the next... Před dalším návrhem 203 máme ústní pozměňovací návrh, který je navržen Eh, socialisty a demokraty. Sem by to mělo zapadat. Je to ústní pozměňovací návrh, který se týká všech členských států, které se účastní SSM a měly by mít eh, stejná práva a odpovědnosti. To je ústní pozměňovací návrh socialistů a demokratů. Souhlasíte s tímto pozměňovacím návrhem? Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Takže 203 tím pádem odpadá a hlasujeme o 204. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 209. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 210. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. není kompromis aha, Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis AI. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 240. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis A je ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Třetí část, kdo je pro? Chcete ověřit druhou část elektronicky? Dobře, můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni. Ještě jeden poslanec chybí. Teď máme za EPP o jednoho poslance více, než by mělo být. Hlasovali jste všichni, končím s hlasováním. 23 hlasů pro, 21 proti, takže schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. A K kompromis AK. Um, two parts. The first... Ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Chce asi požádat pan zpravodaj o slovo v tomto místě? Mám tady totiž poznámku, že možná budete chtít druhou část změnit. Ano, paní předsedkyně, ale už tomu tak není, protože tento kompromis byl schválen, takže si myslím, že není potřeba. Ano, říká paní předsedkyně, ale to je kompromis bez té části, která je obsažena v druhé e, části. Budeme nahrazovat slovo EMU slovy SSM. Ale o tom my jsme vlastně hlasovali o kompromisu, říká paní poslankyně. Paní předsedkyně, byla to jenom první část kompromisu. my jsme hlasovali o všem vyjma té druhé části. Paní poslankyně, tak to nebylo jasné. Ústní pozměňovací návrh znamená, že bychom vyškrtli větu, která říká, že v rámci cestovní mapy pro skutečnou EMU. Paní předsedkyně, dobře, tak to je nyní ta druhá část. Zda tam chceme tato slova mít či nikoliv. Pokud budete hlasovat pro, znamená to, že tam ponecháte tato slova. Pokud hlasujete proti, znamená to, že tato slova budou vyškrtnuta. Aby to bylo jasné, kdo je tedy pro tato eh, slova v rámci cestovní mapy pro skutečnou EMU. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Takže tato slova jsou vyškrtnuta. Takže to by byl tento kompromisní návrh. Dále. Zde máme kompromis AL. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Nyní 241 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? pro kdo je pro první část, pardon, pro druhou část? Nemáte tam tu druhou část? Ale teď hlasujeme o 241, je to tak? Je to 241 a 246, kterých se netýkal, nebo týká, pardon, týká kompromisní návrh AL. My jsme hlasovali pro část 1 kompromisu AM. To bylo o ženách. A teď hlasujeme o druhé části kompromisu AM. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 236. Kdo je pro? Proti? Možná bude lepší, když 236 ověříme elektronicky. Three Ještě nám chybí dva poslanci, kteří nehlasovali. Tak, děkuji, končím hlasování. 18 hlasů pro, 27 proti, takže zamítnuto. Nyní 243, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno, 244, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 245 pro, proti, zdržel se někdo, myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. 245 check. Five more to vote if you're voting. Ještě pět poslanců nehlasovalo, dva nám zbývají. Děkuji, končím hlasování. 21 hlasů pro, 24 proti, takže zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo? Možná bude lepší, kdybychom trojku ověřili elektronicky, ačkoliv si myslím, že to bylo asi zamítnuto. Ještě dva poslanci nehlasovali, končím hlasováním. 26 hlasů pro, 17 proti, takže schváleno. Nyní úvodní ustanovení C, kdo je pro. Hlasujeme o úvodním ustanovení C proti. Zdržel se někdo? Schváleno. D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Úvodní ustanovení F, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní osmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Devítka, kdo je pro? Mám takové nejasné signály o TPP. Den nám o devítku, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. Votes closed. Končím hlasování. 27 hlasů pro, 18 proti, takže schváleno. Myslela jsem si, že to bude těsněji. Nyní jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto? Teď původní text eh, úvodní ustanovení H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo přijato, ale raději to ověříme. Uh, I think it was two more to vote if you're voting. Ještě dva poslanci nehlasovali, poslední zbývá, končím hlasováním. 26 hlasů pro 18 proti, takže schváleno 18. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno 19. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo, zamítnuto dvacítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno dvacet jednička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno dvacet dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno a nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu. 23 hlasů pro, 22 proti, takže skutečně těsné, těsné. Zpráva byla schválena, nikdo se nestržel. Well, that's exciting. Um, congrats. Bylo to opravdu napínavé do poslední chvilky. Gratuluji paní zpravodajce, rozhodně to nebyla snadná zpráva. Well, I'm trying to move on to the... E- no, já se snažím pokročit s tou zprávou o Evropské investiční bance, ale zatím ke mně nedorazil hlasovací seznam. Right, we've got um, Dobrá, máme jedno dodatečné oddělené hlasování, to pak vám vysvětlím, když k němu dojdeme, ale eh, pokračujeme, to je výroční zpráva k Evropské investiční bance. Kompromis E ve dvou částech, první část to je pro, proti, zdrželi se, eh, schválen. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Máme tady šestnáctku ve dvou částech. První část je pro. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, kompromis F má to stejnou barvu, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní už přecházíme k 16. První část, je pro. Proti. Zdrželi se. Raději si to ověříme. První část pozměňovacího návrhu 16. Prosím, Adolfo, pomozte nám. I don't know why they don't let me have the buttons. You know? Já nevím, proč já nesmím tady mačkat ty knoflíky. Dobrá, ještě dva z vás musí hlasovat. Schváleno 22 hlasy k 21. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Já to prostě nezvládám, když eh, spíš se bavíte, než abyste zvedali ruce. Takže elektronicky druhá část. Konec hlasování. Zamítnuto. 30 ke 14. Eh, kompromis G, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis H, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Hlasuje vás pouze málo, takže 21 ještě jednou elektronicky. Ještě čtyři, tři, dva z vás a už končím hlasování. Děkuji. Zamítnuto. 25 k 18, takže původní text, kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní rozpočtová kontrola, eh, poznáte návrh ke druhému odstavci ve dvou částech je to nová věc, tak já vám to přečtu. První část říká, potrhujeme význam EIB a tak dále a povahu jejich aktivit. A druhá část pak považuje za velice významné, aby EIB si udržela svůj rating 3A. Takže druhá část se týká toho ratingu. První část to je pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Komp 2. Kont. Eh, odstavec 2, kdo je pro? Druhý odstavec eh, pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kont eh, odstavec 7, kdo je pro? Proti zdrželi se, to bych si ověřila, omlouvám se. Konec hlasování. Sváleno. Kont 8. Kdo je pro? Prosím, méně řečí, více hlasování, to nám pomůže zdrželi se, schváleno. Kont 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kont desítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválena. Jedenáctka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválena. Dobrá, takže my o tom teď budeme hlasovat, ale ať budeme hlasovat jakkoliv nyní, tak pokud bude kompromisní návrh U schválen, eh, tak eh, bude mít převahu. Kdo je pro 24? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Možná, že je to takto praktičtější. 25 rovněž prozatímní. Eh, pro, proti zdrželi se schválen. Ale možná, že ještě vše se změní. Totéž zde v případě 26. připravte se na změnu. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválena. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, Nehlasuje vás dost, takže ještě jednou elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Ale uvidíme, jestli se to nezmění. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A nyní Odstavec 6 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis L. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schválen. a třicítka, ta už je pokryta. A přecházíme ke kompromisu M. Kdo je pro M? Proti, zdrželi se schválen. To je teda takový legrační hlasovací seznam, který tady máme, říká paní předsedkyně. Přecházíme ke kompromisu M, ale já ho nevidím. Dobrá, kompromis M se táhne několika stránkami a navíc ty nejsou číslovány. Kdo je pro kompromis M? Ne, nejdříve N. Pro proti, schválen. A nyní O. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis P. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis Q. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 46. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. A ne. Ne, nevšímejte si toho. To jste vlastně vůbec teď nehlasovali. Pozměňující návrh 47. Ano. U toho jsme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Když eh, jsme schválili je, tak te, ty další pozměňující návrhy padají. Takže tady o tomto nehlasujeme až X. Takže nyní budeme hlasovat o 51. Znovu jsme v té autodestrukci. Totiž nejdříve hlasujeme o 1,50, ale to vše pak výsledek bude záviset na tom X. Kdo je pro 1,50? To je takové, jako když prozatímní hlasování, já chápu, že je to takové divné. Paní předsedkyně, já vím, že všichni musí mluvit anglicky, ale když kromě toho, že máme takový nejasný eh, plastovací seznam a k tomu ještě máte spoustu komentářů, které tlumočníci nezvládají tlumočit, tak já už jsem úplně ztracena. Kromě toho tam ty stránky nejsou očíslované a je to kromě toho ještě přeházené. To není snadné, to je sabotáž. I have sympathy. I... Já s vámi soucítím. Ano. Chápu, co se snažíte vyjádřit. Takže tento další pozměňovací návrh, o němž budeme hlasovat, možná zneplatníme hlasováním o dalším kompromisním pozměňovacím návrhu, který je později. Takže možná se vůbec ta 1,50 neukáže, pokud dopadne x jinak. Jak totiž sestavovat hlasovací seznamy. To není poprvé, když jsem prosila o jinou podobu hlasovacího seznamu, ale bohužel každá zpráva je trochu jiná a alespoň máme tady trochu zábavy. Takže kde pro 1,50? Jen taková otázka. V odstavci 11 jsme nehlasovali o původním textu. Nehlasovalo se o původním textu. Pozměvací návrhy 48 a 49 padají, protože jsme odhlasovali kompromis je, nehlasovali jsme o původním textu. Does it fall or not? Yeah. I'm, I'm informed that the original text is... Že tady mně bylo řečeno, že i původní text je kompromisem pokryt. Sice to tady na seznamu takto uvedeno není, ale zřejmě jde o to, že obsahově jedenáctý odstavec byl tím pádem pokryt kompromisem je. Ano, takže stále ještě pozměňující návrh 1.50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňující návrh 54. Ne, ten byl právě pokryt. Já se omlouvám, říká eh, paní eh, předsedkyně. Já jsem říkala, že by to mělo být jinou barvu. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Kont, odstavec 5, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Kont 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Původní text eh, odstavec 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Původní text odstavce 15, to je pro, Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 17. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 64, kde je pro, proti, zdrželi se schválen. Kont 13, kde je pro, proti, zdrželi se schválen. Kont 14, to je pro, proti, zdrželi se schválen. Kont 15, to je pro, proti, zdrželi se schválen. Původní text eh, odstavce 18, to je pro, proti, zdrželi se schválen. 65. Kdo je pro? Proti? Je to trošku zmatené, takže ještě jednou elektronicky. Ještě vás pár zbývá, poslední šance. Končím hlasování. Schváleno 29 ke 12. Poznací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A nyní půstní pozměňující návrh ze strany zelených. Kompromis V. Souhlasíme s ním? Nikdo nemá žádné námitky? Takže hlasujeme o tom ústním pozměňovacím návrhu zvlášť, protože vládne zde přece jen trošku zmatek. Takže nejdříve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu zelených. Ti, jež jsou pro, zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? To přece jen musíme ověřit právě z důvodu těch, kteří se zdrželi. Prosím, hlasujte. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Tedy ústní pozměňovací návrh je zamítnut. Hlasujeme tedy o kompromisu V bez ústního dodatku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. That's all covered. 17. We, what's covered? 70. Okay, we're going to amendment 70. Pozměňovací návrh 70. Oh, okay, sorry. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis v, my jsme o tom hlasovali, jako kdyby nebyl rozdělen ve dvou částech. Takže já vám to započítám jako první část, kterou jsme si tady schválili, a druhá část, eh, to jsou eh, ty záležitosti um, o tom stahování z oběhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? asi schváleno. Omlouvám se, pokud jsem vás zmátla. I'm, so, I'm sorry, I didn't realize. Omlouvám se, neuvědomila jsem si, že tak, jak jsem pak oddělila ještě ten ústní pozměňovací návrh, že jsem pak zapomněla, že je to ve dvou částech. Takže teď druhá část eh, odstavce V, to je o tom recalls a tak dále. Takže elektronicky Jean-Paul, prosím. Right, one more to vote if you're voting. Okay, vote. Ještě jeden z vás a už končím hlasování. To je ta druhá část. Jste spokojeni? Dobrá, tak končíme. That is rejected. Zamítnuto. A nyní už pozměňující návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Já ještě čekám na Jean-Paula. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis X. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Kont 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis A. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis B. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňující návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. A kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Elektronicky hlasujeme o celé konečné podobě textu, prosím. I think you should always have the pages numbered. Yeah, right. The thing is that the, the hot docs are on each part, the kind okay. parts of the text. And that is carried 37. Schváleno 37, nikdo nehlasoval proti, pět kolegů se zdrželo, blahopřejeme zpravodaj. Zpravodaj a opravdu i blahopřejeme z pohledu složité struktury tohoto reportu. E, po této zkušenosti a v duchu objevování a inovací mohl bych poprosit o hlasovací seznam, kde to bude úplně náhodné, jak budeme hlasovat? No, což vy víte, možná se vám to brzy stane. Šestnáctka, to je odloženo. A sedmnáctka, to je to DPH. John, There's a compromise. Well, can I have that one then? Yeah, sure. Take this one. Yep. Okay, we've got some. Shh, shh, shh. Come on, it, it, it is a difficult voting. Ano, tady to bude obtížné rovněž. Máme tady návrh eh, ve zprávě Kaza, že bychom měli hlasovat v blocích. Například první blok by obnášel 3, 4, 22, 23, 24 a 5 te, Takže kdo je pro první blok? Proti? Zdrželi se? Schválen. 22, 25 a 6 jsou staženy. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A další blok, to jsou všechny ty mezi tím, čili 26 až k osmičce. Kdo je pro, proti, zdrželi se? tento blok rovněž schválen. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. A blok 16 až 20 na samém konci, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen elektronicky o konečné podobě textu. Zahajuji hlasování. Ještě tady máme jednoho kolegu a už končím hlasování. 41 pro, nikdo ani se nezdržel, ani nehlasoval proti. A nyní o usnesení Otevírám hlasování elektronicky. Někdo se mi tady pořád přihlašuje a odhlašuje. Doufám, že to někdo dělá schválně, než aby mu haproval stroj. Ještě čtyři z vás. Končím hlasování. A tady dokonce je vás 42, kdo je pro a nikdo se nezdržel ani nebyl proti. Děkuji vám velice, děkuji rovněž za to hlasování v blocích, to nám rozhodně velice pomohlo. Okay, right. Uh, let's all tak se všichni znovu usadíme. Znovu je čas na paniku. Nyní máme před sebou návrh zprávy Elisy Ferreira o evropském semestru a začneme pozměňovacím návrhem 120. Kdo je pro? Je mi líto, ale já to takto nezvládám, když si tady pořád povídáte, takže já počkám, až budou všichni sedět. Right, I assume everybody now knows. Doufám, že všichni vědí, co dělají, takže znovu se pokusíme o pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžu to ověřit, prosím? Končím hlasování.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 ke 128. to vezmeme jako první. Je to pouze to slovo unproductive. Takže ústní pozměňovací návrh eh, spočívá v tom, že se tam vkládla slovo unproductive. Eh, všichni s tím souhlasíme. Můžeme o něm hlasovat zvlášť, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Filipe, já si myslím, že si právě hlasoval proti svému vlastnímu ústnímu pozměňovacímu návrhu, ale on byl stejně přijat. Takže to nahradilo pozměňovací návrh 128, takže teď 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nevěděla jsem, co dělalo Alde, takže to musím ověřit. Pokud nezvednete ruce, tak vás nespočítám, takže musíme to ověřit. Ještě dva musí hlasovat, pokud chtějí.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 Takže musíme projít všechny tyto pozměňovací návrhy. 133 jako první, kdo je pro. 133 to je návrh na vypuštění. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 134, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Takže teď 130, to 43, takže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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 153, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis D, kdo je pro, Můžeme se pokusit, aby skupiny tak trochu hlasovaly pohromadě, takže ještě jednou kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže teď pozměňovací návrh 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis F eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijat, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Takže teď kompromis G. Ano. Bez mikrofonu poznámka. Zapomněla jsem říci, že jsme chtěli požádat o ústní pozměňovací návrh, který by byl pouze nahrazením slova severe economic downturn místo slova exceptional circumstances, protože chybně jsme nepoužili slovo, nebo tedy výraz, který je v šesti balíčku, takže ústní pozměvací návrh by zněl in light of severe economic downturn as set out in the revised SGP and instead of exceptional circumstances as set out in... A um, bylo by tam místo exceptional circumstances, protože v šesti balíčku se nehovoří o výjimečných událostech, ale spíše v případě závažné ekonomické krize. To tam nemáte? To je v kontextu dohodnutého kompromisu ale je to ústně pozměňovací návrh, který poč, spočívá v tom, že by se tam eh, použil přesný výraz na nějaké vágní formulace jako exceptional circumstances, což není právní text. Je mi líto, ale já jsem to nepochopila. Nepochopila jsem, co půjde dovnitř, co půjde ven. Chcete, aby to bylo v souladu se šesti balíčkem. Já mám něco před sebou. Je to to, o čem jsme teď právě hlasovali. Mám to zopakovat? Dobře. Kompromis F, to je velmi jednoduché. Kompromis F je dohodnut tak, že vyzývá komisi, aby přehodnotila situaci, které čle, členské státy čelí ve světle výjimečných okolností. Jak je uvedeno v revidované SGP. A já navrhuji, aby ta slova in the light of the exceptional circumstances ve světle mimořádných okolností, aby to bylo nahrazeno severe economic downturn, protože tak je to v SGP. Takže by to znělo Vyzývá komisi, aby přehodnotila situaci, člensk- které, členské státy čelí ve světle závažného zhoršení ekonomické situace, jak je uvedeno v revidované SGP. Silvi? Paní předsedkyně, já mám ráda kompromisy, nicméně náš stínový zpravodaj musel odejít a já nevím, co přesně bylo dohodnuto v rámci kompromisu a teď mě to trochu vadí. Nevím, co lidé, kteří jsou tady na diskuzi, chtějí dělat, ale už jsme hlasovali a najednou, když začneme předkládat nové znění, tak to mně nepřijde příliš vhodné pro kvalitu naší práce. Hlasovali jsme a zamítli jsme to. Takže to, že tam teď budeme měnit slova, aby se to uvedlo do souladu s něčím jiným, tak eh, tím se vůbec nic nezmění. Klidně hlasujme znovu, budeme mít stejné skóre, ale eh, nevidím v tom žádný význam. Nebudeme to tomu věnovat příliš mnoho času. Předsedkyně, to byl ten kousek, který prošel. To je v první části, v části jedna Jean Pole. My jsme zamítli druhou část, ale toto Jestli je to velký problém, tak na to zapomeňte. Já myslím, že tomu můžeme věnovat ještě deset vteřin, abychom to vyřešili. Takže v první části Jean Pole, kterou jsme tedy schválili, tam je věta in the light of exceptional circumstances a Elisa říká, že by to mělo být místo exceptional circumstances severe economic downturn. Takže Krista k tomu chce něco říci? Já s tím mám problém. A můj poradce také, protože nevíme, jestli hovoříme o jedničce nebo o dvojce. Protože před chvíli se hovořilo o druhé části. A najednou je to první část. Ta první byla odmítnuta, ne, ta druhá byla zamítnuta. V SPG není slovo exceptional circumstances. Tam se tomu říká severe economic downturn. Takže to je znění, které máme v SGP. Žádný problém, Jean-Paul Gozes. Hovoříme teď už o stejné věci, takže žádný problém. It's, it's our voting performance Myslím, že naše hlasovací cvičení se nám tady velmi zhoršilo. Předsedkyně, já navrhuji, abychom potvrdili to znění, které navrhuje Elisa, ale měli bychom o tom znovu hlasovat. Je to kompromis F, eh, první část zrevidovaná. Takže kdo je pro první část, tak to pozměněnou, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže teď je to přijato s tím pozměněným zněním. Eh, druhá část je i nadále odmítnutá, zamítnutá, to nebylo ovlivněno změnou toho znění. A teď kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to, což znamená, že jdeme na pozměňovací návrh 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, takže teď kompromis H, který má dvě části. První část a druhou část. Takže první část je přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Dobře, já to ověřím. Možná to někdo neukazoval úplně jasně. Když hlasujete pro, tak nevím, proč jste to vlastně chtěli rozdělit. Končím hlasování a je to opravdu zamítnuto. Takže Já mám pocit, že některé věci, které odpadly, by odpadnout neměly, ale co se dá dělat? 183, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 184, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 185, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Kdo je proti?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 takže myslím, že druhá část musí také odpadnout, protože samo o sobě to nedává smysl, takže teď pozměňovací návrh 207, 207, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže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 kdo se zdržel? Přijato. 221. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 222. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 223. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 224, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 Takže teď hlasujeme o 220, 234, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 236, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 237, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 238, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 239, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 240, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 242, 242, kdo je pro, 242. Ještě další nějaké nabídky 242, kde je proti, je to přijato. 243 s ústním pozměňovacím návrhem zelených, takže budeme hlasovat eh, o tom včetně ústního pozměňovacího návrhu, jen to kontrolujete, Jean Paul. Tam se bere v úvahu vstup v platnost. Okay. Two 243 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Q. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato 22 ku 19. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 259. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 262, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 263, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh eh, mne a zpravodajky. Na tom jsme se dohodli s výborem pro zaměstnanost na našem společném slyšení, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Původní text eh, odstavce 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Avko 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Nový podtitulek eh, od někoho, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A další nový podtitulek rozpočtové politiky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď rozpočet 6, rozpočet 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Rozpočet 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Regi odpadá. Ne, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. To bylo další znění pod titulku regionální politiky, kdo je pro, kdo je proti. Je někdo proti novému podtitulku regionální politiky? Ne, takže je to přijato. Můžeme hlasovat unblock až do konce? Ne, můžeme hlasovat regi, unblock 1 až 7. Ne, nemůžeme. Reg 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Reg 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Reg 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regi 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Regi 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Avko. Podtitule Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ústavní záležitosti. To je přijato, můžeme udělat AVKO, unblock nemůžeme, takže AVKO 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, AVKO 3, kdo je pro, kdo je proti? Počkejte, co se děje? Můžeme ten zbytek odhlasovat unblock od trojky dále. Takže celý zbytek avko, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všechny jsou přijaty. ověřit. Tak ověříme Avko, Je to Avko Unblock s výjimkou prvního pozměňovacího návrhu. Jste pro nebo proti avku? Ještě tři musí hlasovat. Ukončím hlasování. Končím hlasování a jsme pro Avko. 24 ku 16.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 A je to zamítnuto. That was the second part, yeah. To byla druhá část, ano. Druhá část, kterou jsme zamítli. A myslela jsem si, že z to tak vyplynulo i z toho hlasování. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Pátá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Adam? Myslím, že zde máme chybu v tom výkladu hlasovacího seznamu. Můžete nám prosím vysvětlit, co je první část a co je druhá část v kompromisu S? Ano, prosím. Part two and three. No, look, okay. I've had to Řeknu vám, co mám ve svém hlasovacím seznamu. Část jedna je doporučení bez těch částí, které jsou zde uvedeny. A ty části, které jsou tam uvedeny, to je první část doporučení jedna, druhá část doporučení jedna, slova, která začínají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 Takže teď přistoupíme ke kompromisu T někde na stránce 19 eh, má tři části, takže první část kompromisu T, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část kompromisu T, kdo je pro, kdo je proti, Můžeme to elektronicky ověřit, druhá část kompromisu T. První část byla přijata. Druhá část. Ještě tři musí hlasovat, pokud chtějí. Končím hlasování. A druhá část je přijata. 32 ku 8. A teď druhá, nebo třetí část, kdo je pro, kdo je proti. Můžeme ověřit třetí část. Je to zase nějaké jiné.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 Pátá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Šestá část, kdo je? Ověřím tedy pátou část. Ještě dva hlasujte. Končím hlasování. Je to přijato 21 ku 19. Šestá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Sedmá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmá část, kdo je pro? Tam záleží na tom, jakým způsobem hlasuje Alde, takže když nezvednete ruce, tak já to nevidím. Osmá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Devátá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Musíme to ověřit. 14. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 20 ku 21, takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději to ověřím, protože bylo nahoře málo rukou. 15. Pár lidí se zdrželo, takže končím hlasování. Je to přijato. Teď jdeme na pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musím ověřit 19. Ještě dva hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže kompromis 28, nebo tedy pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis Y. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme kompromis Y. Ještě tři, dva musí hlasovat. Pokud hlasujete, stiskněte svá tlačítka teď. Končím hlasování. Padá to 20 ku 20, takže ten, kdo nestiskl svůj knoflík, o tom takto rozhodl, takže to odpadlo. A teď pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověřím to, protože některé skupiny teď zase nehlasují. 29 ověřujeme. Ještě jeden a je to přijato. Takže teď pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych to ověřila. Je mi líto, ale je to tak těsné, že když někdo nezvedne ruku, tak já vám nemůžu říct, jak to dopadlo. Navíc už tady nejsme všichni. Ještě dva, stlačte tlačítko, nestlačili jste, takže já končím hlasování. A je to přijato. Když nezvedáte ruce, tak já vás nemůžu spočítat. Kompromis Z. Pokud chcete někdo vystřídat mě za předsednickým stolem, tak prosím. Kompromis Z. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Jean Pole. Já jsem se chtěla zeptat, zda ta vaše nabídka platí globálně, anebo jenom na hlasování, protože možná by to stálo za zamyšlení. Jean-Paul, you can come and conduct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 Pozměňovací návrh 60. 60. Počkejte, promiňte. Nechala jsem se unést. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to těsné. Musím to ověřit. Pozměňovací návrh 53. ještě opravdu hodně lidí musí hlasovat. Ještě jeden. Končím hlasování. Je to přijato. 22 k 18. Takže teď můžeme jít na 60. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je mi líto, zase jsem to nevěděla. Musíme ověřit pozměňovací návrh 60. Closed. Končím hlasování. Je to přijato 21 ku 18. Kompromis AD, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 61, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis AE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď 68. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? A F, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 69, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Kompromis X, ale tomu já nevěřím. Kompromis AG, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76, kdo je pro? 76, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato, takže teď aha, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 82, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A teď Ústní pozměňovací návrh zelených pozměňovacímu návrhu 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď 87. Ale paní předsedkyně, před chvílí jsem nic neříkal. Je to moje chyba, ale Teď zde mám ústní pozměňovací návrh, který tady zde oznamujete a přitom není uveden na hlasovacím seznamu. Je mi líto, nebylo mi řečeno, že to nemáte. Takže myslíte tedy ten ústní pozměňovací návrh zelených k, ústním, tedy k pozměňovacímu návrhu 86. Tam se změnila slova is reflected in na has an impact on. Takže zvyšuje, zvyšování tedy této konkurenceschopnosti má dopad na úrokové sazby v členských státech. A pak zde máme další ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 87. Tam se vsouvá slovo pášli, kde jsou vysoké úrokové sazby v členských státech částečně způsobeny a tak dále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 Pozměňovací návrh 90. 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato, takže teď A je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 104, kdo je pro,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 Hlasovali všichni. Ještě dva. Končím hlasování. Je to přijato 22 k 18. Kompromis AM. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Ano, Emily? Velmi stručně, já si myslím, že toto hlasování jasně odráželo, že tento proces nebyl jasný a proto i z jiných důvodů budeme hlasovat proti a tento výbor musí zvážit, jaký dopad to bude mít na evropský semestr. Ty problémy, které zažíváme v Evropě, rozhodně nesmějí skončit tak, jako je toto hlasování. Je to zcela zmatečný text a hlasujeme všemi směry a já si myslím, že musíme věnovat čas opravdovým politickým debatám, kde se budeme snažit najít konvergent vlastní názory, takže pro nás není přijatelné, jak ten proces byl veden a jak to tady proběhlo. Takže já to chci říct si velmi jasně a myslím, že se musíme dát dohromady. Jean Pole? Paní předsedkyně, dámy a pánové, není běžné, aby před hlasováním se začaly kritizovat kolegové, kteří hlasovali jiným způsobem. V demokracii se každý vyjadřuje na základě svého přesvědčení a podle mě je nepřijatelné, aby nám někdo před hlasováním vysvětloval, že vzhledem k tomu, že jsme nedosáhli uspokojení, kterého jsme dosáhnout chtěli, tak všichni ostatní jsou lenoši a nepracují správně. Toto hlasování bude odrážet stanovisko většiny tohoto výboru. A já ze své strany se vůbec nebudu vyjadřovat k metodě, jakým způsobem to tady proběhlo. Já jen konstatuji, že minulý rok u té předcházející zprávy jsme měli velkou většinu pro evropský semestr a už nic jiného k tomu neřeknu. Uh, Děkuji. Ráda bych ještě řekla, že vysvětlení hlasování nastane po hlasování. Já jsem chtěla, abychom dneska hlasovali o této zprávě, protože nepůjdu na plenární zasedání, aniž bychom měli stanoveno stanovisko výboru Ekon. Nechci to ponechat zcela na výboru Empl. Musíme se dohodnout na textu a musíme mít koordinovanou odpověď pro parlament, než se dostaneme na plenární zasedání. Takže máme ještě pár dní, abychom to dořešili mezi sebou a mezi oběma výbory, když zde bude problém. Už to bylo předmětem diskuse mezi výbory s oběma zpravodaji a já bych ráda poděkovala zelené, nebo tedy straně zelených, Teď budeme tedy hlasovat o takto pozměněném textu. Votes open. Right, the vote's closed. Končím hlasování. The report is rejected. A zpráva je zamítnuta. 19 pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel. Right, okay. Uh, Takže. A nyní podle obvyklých postupů, teďka uvedu, jak ten postup vypadá. Praxe je taková, že zpráva se zašle zpět zpravodaji a tento bod bude zařazen na konec příštího zasedání koordinátorů, kde se rozhodne, co budeme dělat dále bez mikrofonu. I will point out that the vote was... Chci říci a tak to uvedu, že eh, došlo k zamítnutí této zprávy při hlasování. Rapporteur. Paní zpravodajka nebo pan zpravoda? Ano, děkuji paní předsedkyně. Jakožto zpravodajka bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomohli sestavit kompromisy, kteří se mnou spolupracovali a já se zdržím jakéhokoliv vyjádření ke všemu ostatnímu. Jenom bych ještě chtěla říci, že tato chvíle, kterou teď prožíváme v evropské úrovni, je příliš důležitá a evropští občané od nás a od komise čekají jasné prohlášení. A je mi velice líto, že jsem udělala vše, co jsem mohla, abych vyjednala v dobré víře kompromisní návrhy a bohužel se to nezdařilo takže se distancuji od výsledku tohoto zvláštního hlasování bez předchozího vyjednávání s politickými skupinami, s tím, že nakonec došlo k celé řadě selhání ohledně kompromisů, které předtím byly odsouhlaseny. Takže uvidíme, co se stane dále, zřejmě vůbec nic. A skutečně je to velice závažná politická věc, že jsme se eh, takto vlastně distancovali od takto důležité politické problematiky. Děkuji všem, kteří se na věci podíleli. Paní předsedkyně, Už několik minut žádám o slovo a než všichni odejdou, už posledně jsem upozorňoval, když se říkalo něco k této zprávě jako poprvé, tak já jsem říkal, že ten obecný směr není v tomto stavu přijatelný pro EPP. To jsme přijali, bylo ve zprávě minulý rok, to byl výsledek eh, řady ústupků a říkal jsem také, že pokud chceme mít něco seriózního, potřebujeme více času. Loni jsem věnoval opravdu mnoha zasedání tomu, abychom dosáhli kompromisu. Teď jsme měli vánoční prázdniny, rychlý návrat a rychle bylo říkáno, že potřebujeme zprávu do plenární plenárního zasedání, aby se s tím rada seznámila. A výsledek je tady dnes, že nemáme žádnou zprávu. A včera se objevily ráno nové kompromisní návrhy, kde se znovu objevovaly věci, které byly dříve zamítnuty. Tímto způsobem se nemůže pracovat. Měli jsme čas, měli jsme ho využít. A vy říkáte, že jsme nemohli začít dříve, že nám komise nedala informace včas. Ano, to je pravda. Minulý rok nám dala komise informace dříve, teď je to pravda, dali nám pozdě tyto informace, ale já si myslím, že stálo za to dát si 8 dní, 10 dní navíc a i kdyby to nebylo ratifikováno na plenárním zasedání, měli bychom stanovisko parlamentu. Ecofin dnes odpoledne pracoval na GS, takže o naši zprávu vůbec nemají zájem. I think we will continue. Myslím, že v diskuzi budeme pokračovat, eh, ale nakolik vím, pokud dojde ke spoždění, nestihneme eh, předložit zprávu za včasu na plenárku. A podstatou problému je nedostatek času a také harmonogram komise, protože i nám vlastně byl odebrán čas, nemáme dostatek plenárního zasedání, takže se nemůžeme volně rozhodnout, kde chceme hlasovat. A není další bod na programu jednání a to je ekonomický dialog s, mir- s irským ministrem financí. Eh, doufám, že tady v hojném počtu zůstanete. Okay, if you could, uh, we're all back. We take... Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se znovu usadili. Right. Uh, thank you very much. Um, I'm very... Je mi velkým potěšením, že zde mohu přivítat ministra financí Irska Michaela Nunena. Vítejte. Začneme novým systémem, kdy se nejprve vyslechneme vystoupení pana ministra. Nevím, jak dlouho chcete hovořit, pane ministře, nebylo mi to řečeno. A 10 minut, výborně poté při, přistoupíme k otázkám a odpovědím. Vždy budeme mít pět minut, ale samozřejmě můžeme trochu improvizovat, když budete potřebovat na odpovědi trochu více času, nebo můžeme sloučit několik dotazů do jedné části a tak podobně. Ale nejprve vám na deset minut předávám slovo, pane ministře, prosím. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem velice rád, že zde mohu být na zasedání vašeho výboru, které předsedá Sharon Bowles. Sharon je uh, velkou přítelkyní Irska a vždy jsme ji u nás velice vřele vítali, vždy nás podporovala ve věcech, které pro nás byly důležité. Jsem velice rád, že tady mohu být dnes jakožto předseda Rady pro ekonomické a finanční záležitosti a představit vám program irského předsednictví v oblasti ekonomických a finančních záležitostí. Navazujeme samozřejmě na předcházející kyperské a dánské předsednictví. Ještě než se konkrétně podíváme na náš program, asi by bylo vhodné, abych se krátce zmínil o eh, ekonomické vyhlídce Evropské unie. Evropská unie vstoupila do roku 2013 v mnohem silnější podobě než loňském roce. Vidíme, že ekonomické aktivity posilují, inflační výhledy jsou pozitivnější a došlo také ke zlepšení konkurenceschopnosti některých členských států. Bereme v potaz samozřejmě úsilí jednotlivých členských států, došlo k pokroku, pokud jde o deficit, zadluženost některých členských států. Platí to také o programových zemích, kde došlo k obnovení pořádku, pokud jde o daňové záležitosti, fiskální věci a zadluženost. Chci také říci, že dnešní zasedání ECOFINu vzalo v potaz pokrok, který učinilo Irsko a Portugalsko eh, v rámci poslední revize programu. Nicméně bych měla asi také říci, že rizika pro další vyhlídky samozřejmě tady zůstávají. Vývoj na pracovním trhu je nadále znepokojivý a z tohoto důvodu klademe velký důraz během našeho předsednictví na naše hlavní téma, což je stabilita pracovní místa a růst. Jakožto předsednická země si uvědomujeme, že potřebujeme stabilitu v Evropské unii, pokud máme podporovat růst, potřebujeme snížit nezaměstnanost, řešit zadluženost a snížit sociální dopady ekonomické krize. Jak víte, vážení poslanci, kteří jste eh, navštívili Dublin, máme nyní možnost pokračovat v našem eh, dialogu a my víme, že Evropský parlament bude sehrávat velkou roli. Uvědomujeme si jakožto předsednictví, že parlament má významnou roli zákonodárce a chceme s vámi spolupracovat co možná nejkonstruktivněji. Myslím, že jsme naše spolupráce začali dobře. Nakolik vím, tak parlament se doposavat angažoval v celé řadě problematik, které předsednictví považuje také za důležité. Já myslím, že ta spolupráce byla eh, užitečná a že bude nadále v příštím pololetí pokračovat. Jakožto eh, poslanci máme všichni odpovědnost eh, za to, že nabídneme řešení pro finanční a ekonomickou krizi a že tím přispějeme k zlepšení života našich občanů. Pokud jde o práci předchozího eh, předsednictví a rozhodnutí Evropské eh, rady vytvořit. To vše přispělo k vytvoření našich priorit a já teď zmíním priority našeho programu. Jednak je to ekonomické řízení, ekonomická měnová unie, finanční služby, daně, evropský rozpočet a víceletý finanční rámec. Pokud jde o roční analýzu růzu, růstu pro rok 2013, tím byl spuštěn třetí evropský semestr a hlavní heslem analýzy růstu je, že je třeba snížit deficit, snížit napětí na finančních trzích a zlepšovat konkurenceschopnost, o čemž existují signály už v některých členských státech. Je třeba pokračovat v reformách pro podporu růstu a pracovních míst, takže znovu stanovujeme eh, pět priorit, eh, které se objevují i v roce 2012 Víme, že roste nezaměstnanost, proto na ní klademe veliký důraz v letošním roce. Na prvním zasedání Rady v letošním roce jsme eh, hovořili s ministry o roční analýze růstu. Dnes eh, předsednictví uvedlo, že chce vést další diskuze o nebankovním financování hospodářských činností během neformálního zasedání Rady ECOFIN v Dubnu. Vím, že parlament dnes hlasoval o evropském semestru a o zprávě o mechanismu varování. Také vím, že Evropský parlament organizuje takzvaný parlamentní týden v rámci evropského semestru pro od 20. do 30. ledna vítáme kroky, které učinil Evropský parlament eh, společně s národními eh, parlamenty, pokud jde o dohled nad evropským semestrem. Pokud jde o ten dvojbalíček rozpočtových nařízení, chci říci, že předsednictví se domnívá, že se nám podařilo eh, téměř dokončit tuto práce na těchto významných rozpočtových opatřeních. Samozřejmě budeme pracovat i nadále, abychom zajistili schodu na tomto textu. Viděli jsme návrh ekonomické monetární unie, začali jsme na něm pracovat na konci loňského roku a snažíme se naplnit stávající závazky, takže spolupracujeme před, především s předsedou pan Rompujem. Pokud jde o úspěšnou implementaci bankovní unie, tak to by nám mělo umožnit Eh, zlomit provázanost finančního sektoru a eh, státních financí. To je také mm, prioritou pro naše předsednictví. Chceme se shodnout na opatřeních bankovní unie, co možná nejdříve v rámci termínu, který stanovila prosincová rada. Dohoda o mechanismu jednotného dohledu dohledu z posledního ECOFINu je dobrým základem pro posílení důvěru, důvěry a dohledu nad eh, trhem. Došlo také eh, ke schodě ohledně nařízení OECB a o EBA. Samozřejmě, že naší prioritou je dosáhnout eh, schody s obou spoluzákonodárců. Pokud jde o rámec pro řešení problémů eh, v bankovnictví, tak chceme dosáhnout dohody v radě ještě v roce 2013 a pro předsednictví je toto priorita. Co se týče zajištění vkladu, tak Irsko chce znovu otevřít diskuze o tomto tématu, jakmile dosáhneme pokroku v oblasti ozdravení řešení problémů bankovnictví a CRD. A chceme eh, tímto dotáhnout také otázku zajištění vkladů. Já myslím, že tím pádem budeme v situaci, kdy eh, budeme moci dořešit eh, otázku zajištění vkladů. Evropská rada žádala, aby spoluzákonodárci uzavřeli vyjednávání o čtvrté směrnici o kapitálových požadavcích, co možná nejdříve. Trialog probíhá a problematika je to velice důležitá. Další trialog je v tuto chvíli naplánován na 30. ledna. Irské předsednictví chce podporovat důvěru ve finanční trhy tím, že je chce zefektivnit a chce, aby byly odolnější a transparentnější a chce také posílit ochranu investorů. Předsednictví chce dosáhnout v radě dohody zejména pokud jde o MAD, MAR, co možná nejdříve a také eh, ohledně směrnice a nařízení MIFID a MIFIR. Plánujeme celou řadu trialogů společně s parlamentem v oblasti trhu a cených papírů a chceme dosáhnout pokroku v dalších oblastech i v oblasti ochrany spotřebitelů, například pokud o směrnici o hypotečních úvěrech. Jak víte, tak v této oblasti je teď otevřeno několik legislativních návrhů. My chceme být pragmatičtí a stanovit si priority tam, kde je možné dosáhnout brzy skutečného pokroku. Plány samozřejmě budeme postup případně eh, revidovat a pokud bude potřeba, tak je budeme upravovat. Teď pokud jde o priority v oblasti eh, finančních eh, služeb, dnes jsme o tom diskutovali na Ekofinu, konkrétně o daní z finančních transakcí. Jak už jsem říkal, dnes dopoledne předsednictví vedlo diskuze o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob. CCCTB. Rada ECOFIN bude pokračovat v práci na těchto návrzích, které by měly také uplatnit eh, umožnit pardon, rychlou reakci na eh, podvody v oblasti DPH. Chceme se zabývat také uvalením DPH na stravenky a programem eh, Fiscalis. Předsednictví chce také dosáhnout pokroku ohledně návrhu, který se týká provádění nařízení o pravidlech DPH při přeshraničním poskytování služeb. Předsednictví chce dosáhnout pokroku také, pokud jde o revidování směrnice o daních v oblasti energetiky, což je součást mm, balíčku pro jednotný prch, trh. Chceme bojovat eh, s daňovými úniky. Předsednictví bude usilovat také o dohodu, pokud jde o revidovanou směrnici o úsporách a budeme se eh, řídit eh, společným postem Evropské rady. Evrop, eh, irské předsednictví chce řešit také otázky evropského rozpočtu. Absolutorium pro rok 2011 a rozpočtové pokyny pro rok 2014 budou pro nás prioritou na březnovém ECOFINu. Pokud je o víceletý finanční rámec, tak to je samozřejmě nesmírně důležitý sedmiletý program pro Evropskou unii a my chceme spolupracovat s parlamentem na dosažení schody ohledně VFR co možná nejdříve. Jedná se o naše sedmé evropské předsednictví a my si dnes připomínáme 40 let Irska v Evropské unii. Při předcházejících předsednictvích v EU jsme se vždy eh, snažili o to vést Evropu eh, neutrálně, pragmaticky, prakticky a spravedlivým eh, způsobem chceme vést Unii v zájmu všech členských států. Naše předsednictví eh, se bude těmito minulými zkušenostmi nadále řídit a doufejme, že tak budeme moci předat eh, Evropu v dobrém stavu litevskému předsednictví. Chceme spolupracovat s Evropským parlamentem, protože to je pro nás nesmírně důležité, stejně jako vaše podpora našeho programu. Velice rád bych vám poděkoval za pozornost a rád budu reagovat na vaše dotazy. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji vám, pane ministře. Ano, mohu potvrdit, že my už jsme účastní některých důležitých trialogů kde už dosahujeme pokroku. První otázka ze strany EPP, Jean-Paul Gozes, prosím. Merci, madame la présidente. Monsieur le président, d'abord je voudrais au nom de... Děkuji. Paní předsedkyně, pane ministře, jménem kolegu z EPP i svým vás srdečně vítám na půdě našeho výboru Jedná se o výbor velice plný, snaživý. Máme hodně práce, protože v současné době je tato tématika velice aktuální. Jsem velice ráda, že jste mezi nás zavítal i vy. Irska si velice vážíme, doufáme, že s ním ta spolupráce bude dobrá. Irsko samo už dosáhlo mnoha významných výsledků eh, v rámci krize. Právě jste se zmínil, že jako předsednictví budete takovou férovou, spravedlivou, pragmatickou zemí. A já si dovolím pouze dva komentáře a možná i vysvětlení. Já už 8 let sleduji, že jednání s členskými státy v rámci trialogu jsou čím dál těžší stanoviska členských států jsou nehybná a diskuze s parlamentem je obtížná. V jednání každý musí dělat určité kroky a možná byste vy mohl z tohoto hlediska zlepšit situaci. Za druhé, máme témata, která jsou tak trochu zamrzlá a to je problematické. Především Tupak, dvojbalíček, já jsem tam zpravodajem, pravodajem k jednomu z těchto textů. Ten text už je dlouho hotový, ale je zablokován. Čeká se nějaká deklarace, která by byla uspokojivá. Já si myslím, že ten text je zralý na to, aby se o něm hlasovalo, ale bohužel zatím ještě nemáme většinu. Co v tom uděláte vy, abyste se pokusil odblokovat situaci? A další věc, která je velmi důležitá pro členské státy – a pro finanční odborníky, to je CD, CRD4, tam jsme se také velmi blížili dohodě a najednou se několik dalších otázek spochybnilo. A já vám musí říci, musím říci, že by to bylo opravdu velmi znepokojivé, kdyby výsledky, kterých jsme dosáhli za jednoho předsednictví, musely být znovu prodiskutovávány s dalším předsednictvím. Já si nemyslím, že by to byl váš záměr. Vy jste říkal, že chcete, aby se na tom pracovalo velmi rychle a já bych si vyžádal určitá upřesnění k těmto dvěma věcem a také k tomu, jakým způsobem bude irské předsednictví postupovat. Kolegové se zeptají konkrétněji na vaše priority. Děkuji. Nyní dám slovo panu ministrovi. Děkuji, pane Koze. V první řadě vám děkuji za lichotivá slova o Irsku. Já tady reprezentuji ten přístup, že předsednictví musí být v zájmu celé Evropské unie, že musíme dát stranou naše národní zájmy na toto období a úspěch změříme nikoli metrem počtu trialogu, dialogu a vyjednávání, ale počtem záležitostí, které se podařilo dotáhnout do konce. Máme určitý pracovní program, který nejdříve promyslíme z pohledu, jak, nakolik je reálný a v praxi dosažitelný, a pak i z pohledu priorit. Takže v tom raném stádiu byli někteří překvapeni, že jsme jako jedno z priorit na pořád jednání Ecofinu zařadili um, tu daň z finančních transakcí. Dnes dopoledne jsme hlasovali, um, nikdo tedy neřekl, že se ozve, že bude proti a ti, kteří um, měli výhrady, naznačili, že se zdrží hlasování. Um, takže to už je něco. Druhá fáze, to bude ten dvojbalíček. Tady jsem zklamán, když se zmiňují nepřekonatelné překážky. Jediné, co mohu říct, je, že my se ze všech sil vynasnažíme vyjednat dohodu a zkusíme dát k dispozici veškeré své diplomatické eh, kolegy z diplomatického sboru, aby tedy byli k dispozici komukoli, kdo chce dále jednat. Mohu pouze říci, že ta dohoda se nezdá až tak zálená. Náš premiér a pre, pan předseda Barroso v minulém týdnu apelovali na flexibilitu u všech zúčastněných stran, tak abychom mohli pokročit o krok dál. Dnes tedy to mohu potvrdit Samozřejmě, že nemohu nikomu nic předepisovat, ale rozhodně chceme být eh, těmi, kteří se budou snažit eh, té dohody dosáhnout. CD4. To je sice významná věc, ale zároveň složitá. Je to mezi našimi prioritami a jak parlament, tak komise mají v úmyslu v nejbližších týdnech hm, to vyjednávání dokončit. To je velice stižádostí harmonogram, když si eh, uvědomíme, kolik je ještě nevyřešených záležitostí i po technické stránce. Zatím v rámci předsednictví už jsme měli tři jednání eh, pracovní skupiny a dva politické trialogy. Ehm, a z toho, co vím, tak pokroku je neustále průběžně dosahováno a už i na tom dlouhém seznamu těch eh, otevřených politických záležitostí se něco očkrtává. Snažíme se dosahovat dohody. Eh, postupujeme taktikou uspořádání tolika schůzek, kolik je nutné. Máme tedy plný kalendář, ale dialogy a trialogy neustále běží. Tak, abychom dosáhli všeho co nejdříve, aby všichni v radě se mohli opravdu podepsat pod to čeho bylo dosaženo. Za socialisty a demokraty Eileen McCarthy. Já rovněž začnu tím, že vám poblahopřeji. Nedávno jsem se dočetla, že Irsko je globálním lídrem při eh, tom, jak se ženy dostávají do eh, vedoucích pozicí. Zajímavé je, že tady máme devět mužů, kteří všichni mají ty mm, irské vázánky. Zajímavé je, že 9. Sečtěme si to hezky. Pane ministře, čeká se od vás opravdu nemálo. A důvodem je, já se chci podělit se svými zkušenostmi 18 leté kariéry v parlamentu. Kdykoliv bylo jirské předsednictví na řadě, bylo účinné, dosahovalo důsledku, vše ocejpalo, proto od vás čekáme hodně i tentokrát váš plán i program i pro náš výbor je enormní a já se chci zmínit eh, o tom, co je pod mnou, to je směrnice MAR, MAT o eh, zneužívání trhu, Ehm, vím, že některé banky už pak jsou žalovány a že si uvědomujete, že tam je vedoucí silou USA, protože upřímně řečeno Evropská unie zatím nemá ani sankce, ani právní rámec, aby mohla zakročit, kdykoliv někdo ten trh znetvoří, zneužívá ho. My jsme doufali, že kyberské předsednictví s tím začne. Nestalo se tak. Nyní vkládáme veškeré naděje do Iru jsem ráda, že jsem se zmínil, že byste se toho rád ujel co nejdříve, ale na druhé straně mé zdroje mě uinformují o tom, že irské předsednictví nemá v úmyslu prioritizovat eh, prioritně nahlížet na trialogy v této oblasti ani na tuto složku. Takže můj zní, kdy podle vás je ta správná doba, abychom vyslali politický signál bankám v tom smyslu, že manipulování trhem, zneužívání trhu je něco, co se jim v konečném důsledku nevyplací. 30 eh, miliard to byly peníze, které jsme dali na záchranu bank. Myslíte si, že by nebylo správné jako doprovodný krok vyslat signál našim daňovým poplatníkům, že nebudeme tolerovat chování bank, které mm, podráží důvěru v banky a zároveň mm, je na škodu celému nynímu trhu. Děkuji, Eileen. Děkuji rovněž za lichotivá slova ohledně předchozích irských eh, předsednictví. Máme dvě velice schopné eh, ženy v naší delegaci, ale eh, muži jsou lehce rozpoznatelní tím, že mají vázanky opovězně snad by mohly eh, být eh, v předních řadách. Ano, ženám jsme dali rovněž eh, šátky, ale jde o to, že nerovnost pohlaví je důležitou záležitostí, jak ve členských státech, tak na celounijní úrovni a pro nás to je opravdu prioritou. Sice o tom můžeme žertovat, ale na druhé straně je to vážná věc a nemůžeme ji zlehčovat. Já nechci dnes hovořit jako Ir, ale zmíním se mimochodem, že máme nová pravidla pro volby v Irsku, kde budou kvóty eh, kandidátek žen a zároveň budeme i eh, přiměřeným způsobem snižovat financování politických stran, pokud někdo tu kvotu nesplní. A to je reakce na e, takováto zcela inovační opatření která vidím je jedné. A co se týče té směrnice mat. Už jsme na tom začali pracovat, ale jak už jsem se zmínil, naše priority spočívají v tom, že se snažíme dotáhnout do konce, u čeho už kyperské předsednictví dosáhlo významných pokroků. A to podle mě je právě to CD4, ta směrnice a ten dvojbalíček. Takže tam, jelikož už máme cíl vlastně na obzoru, tak si myslím, že s podporou parlamentu by se to mohlo povést. A pak ještě bankovní unie. To je absolutní priorita na tento půl rok a v tom je i ten další bankovní aspekt. A pokud se to podaří za první dva měsíce, a tady jsem optimistou, tak pak budeme mít ty zdroje, které pak můžeme převést na ty další oblasti, kde chceme teprve začít s nějakým novým tématem. Takže tady nejde o to, že bychom neviděli ty správné priority, ale snažíme se to řešit po etapách, tak jak jsem to vysvětlil. V té druhé půlce našeho předsednictví případně, pokud pak už budeme mít čas a zdroje, přistoupíme i k tomu, o čem Eileen se zmínila a doufám, že i můžeme v té oblasti pak spolupracovat. Vince. Nyní zástupce za ALDE. Eh, pane ministře, eh, před, předepsal jste si, máte před sebou ve cíle, já vám přeji hodně úspěchu, zní to obdivuhodně. Čtyři krátké otázky. Včera vidíme, eh, že nizozemský minister financí nahlazi, nahradil Žána Kloda Junkra, ale nikoli jednomyslně ale pouze většinově. Jedna velká země měla pochybnosti. Jak to vidíte? Mně to připadá eh, jako signál, který není pozitivní z pohledu důvěry, bude z toho nějaká potíž za druhé. Z Kypru máme alarmující zprávy. Zdá se, že eh, Kypr ještě 8 až 10 týdnů má pouze, než se stane eh, nevyplatitelný než už nebude schopen splatit eh, své dluhy. Oni jsou takovým kanálem pro ilegální platby z Ruska, pračkou peněz, eh, takže je vlastně ani nemůžeme z té šlamastiky sami dostat. A zároveň jste se zmínil, to je další otázka o těch třech pilířích a o bankovní unii. A jeden z těch pilířů, to je ta záruka vkladu. To už před rokem a půl parlament schválil, ale zatím ještě ne, jsme neměli jediné jednání s radou, abychom to posunuli ku předu. Takže otázka, jste optimistou v tom, že bychom kromě toho dozoru, Ehm, ještě dotáhli i ty dva eh, pilíře, čili to by bylo to mm, řešení problému a eh, odlužování dotáhli do konce a právě ty záruky vkladu. A pak další, když hovoříte o pracovních místech a růstu. Tady je prozba spíš. Udělejte něco, abychom dokončili ten vnitřní trh tam, kde ještě není úplný. Čili to je ten to završení toho eh, jednotného trhu a zejména v tom oblasti služeb. Pokud se to tam podaří v oblasti služeb, to bude taky, takový praktický prostředek eh, k dalšímu růstu. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji vám, pane Klinci. Ano, nizozemský ministr financí, který je poměrně nový v euroskupině, byl včera večer zvolen nástupcem Žána Kloda Junckera, tedy bude předsedat euroskupině. Pan Blum. je mladý, talentovaný člověk, je ovšem v euroskupině poměrně nově, to znamená, nastoupil do funkce po posledních nizozemských volbách. To znamená, že osobně se ještě spolu příliš neznáme, ačkoliv eh, má eh, svůj eh, magisterský titul z univerzity v Korku v Irsku, takže možná někteří eh, ho o tamtuť velice dobře znají, ale o jeho schopnostech není žádných pochyb, má široký přehled o tom, co je potřeba v Evropě udělat a francouzský ministr financí um, žádal, aby představil svou vizi pro euroskupinu a on um, skutečně k tomu zpracoval pro členy skupiny rozsáhlý písemný referát. Byl to jediný nominovaný kandidát. A byl jednomyslně eh, zvolen ačkoliv španělský ministr rozporoval tu jednomyslnost, aniž by tedy udal konkrétní eh, důvody. Takže myslím si, že to je kvalitní kandidát pro tuto funkci a není důvodu si myslet opak. Pokud jde o situaci, situace na Kypru, ta je skutečně vážná. Pokud se vezmete tu problematiku eh, bankovnictví, eh, státního dluhu, to samozřejmě vše je možné vyřešit eh, v, té, v tom rozmezí 17-18 miliard, což je poměrně malá částka, ale relativně malá, když to vezmete, pokud jde o jiné země, kterým bylo pomoženo, ale pokud jde o procento kyperského HDP, tak to je samozřejmě už významnější. Jak víte, tak v Kypru eh, se chystají prezidentské volby a brzy také parlamentní volby, takže evropské instituty jsou samozřejmě na Kypru velice aktivní, prověřují situaci a současná kyperská vláda zavádí celou řadu opatření, která by měla být zrealizována, pokud má být Kypr, za, Kypr zařazen do programu. Uvidíme tedy, kdy bude dosaženo nějakého konkrétního pokroku, ale jistě to nebude před kyperskými volbami a já doufám, že poté se věci budou vyvíjet uspokojivě. Pokud jde o bankovní unii, tak eh, Eh, to pořadí je takové, že tady evropský mechanismus pro dozor, ten musí být nejprve dořešen v trialogu s parlamentem, pak eh, bude eh, vydán materiál k řešení problému a musí být spuštěna, začít platit čtvrtá směrnice o kapitálových požadavcích. Takže to jsou pochopitelně priority a jsou nastaveny v tomto pořadí. Pokud jde o systémy pojištění vkladů, tak eh, to vlastně je záležitost, kterou budeme řešit společně s plány ozdravných postupů a řešení problémů. Původní návrh byl takový, že bychom vlastně spojili systémy, národní systémy pojištění vkladů, ale asi budeme potřebovat více času, přesto je toto pro nás eh, prioritní záležitost. Pokud jde o téma irského předsednictví, to je stabilita, růst a pracovní místa. A v zemích, které trpí eh, deficitem, nedostatkem prostředků, je samozřejmě obtížné eh, zavádět eh, nová opatření, nové iniciativy, ale je třeba se soustředit na ty, která podpoří stabilitu růst a pracovní místa. Především jde o dokončení jednotného trhu, což je pochopitelně sdílenou odpovědností Rady pro ECOFIN. Jednotný trh musí být dokončen, zejména pokud jde o služby, finanční služby to je velice důležitá věc. Trh je dokončen zhruba z 80% a samozřejmě by to mělo mít eh, dopad na další pracovní místa, na vznik dalších pracovních míst, pokud bude jednotný trh 100% dotvořen. Paní předsedkyně, eh, děkuji. Trochu se nám protahuje ta eh, pětiminutová doba. Nyní za EKR pan Kamal. Bez mikrofonu. Děkuji, pane ministře, za to, že jste dorazil do Evropského parlamentu, rovnou tedy k věci. Jedna z obav, kterou máme jakožto EKR, pokud jde o legislativu, je, že se zdá, že neřešíme ty nejdůležitější problémy, které teď má bankovnictví a které musí daňoví poplatníci eh, zachraňovat. Takže k tomu eh, navážu své dotazy. Eh, tři věci, o které nám jde. Jednak bychom chtěli co možná nejmenší státní intervence při zachraňování bank, odpovědnost pro ty, kteří odpovídají za selhání bank, aby neodpovídali daňoví poplatníci a neplatili a poté nastavení standardů, které budou znamenat, že se vrátíme ke skutečně věrnému účetnictví, které bude odrážet potenciální ztráty bank z takových finančních nástrojů, jako jsou kolateralizované dluhopisy, slopy úvěrového selhání a tak dále a tak podobně kdy dochází k účetním zkreslením úřadu údajů. Takže se chci zeptat, pane ministře, zda sdílíte eh, obavy Centrální banky Irska, že eh, banka má problémy s pasivy, se svými závazky, které neodráží výši skutečných ztrát. A za druhé se chci zeptat, eh, co říkáte na uh, to, že IFRS eh, zdá se nejsou správně používány a co si myslíte, eh, podporujete komisi v názoru na IFRS a jejich kompatibilitu se současným evropským evropskými standardy pro účetnictví. Eh, pan ministr, děkuji pane Kamále, ta vaše první záležitost, o které jste hovořil, E, to znamená sdílení břemene s daňovými poplatníky, e, státní výpomoc, záchrana e, bank, nedostatek v účetních standardech. To vše by se mělo řešit tou směrnicí o plánech ozdravných postupů a řešení problémů. Ta další problematika ta úplně nespo, nespadá do mé působnosti, takže bych na to mohl reagovat čistě jako irský ministr financí. Jinak bych tomu asi mohl říct to, že v podstatě s vámi souhlasím, že není možné eh, se zastávat nesprávného dodržování pravidel selhal eh, v oblasti účetních standardů IFRS mm, dohled Systém přitom musí fungovat na základě, eh, základě důvěry. A samozřejmě, že ta problematika se přelévá dále do ratingových agentur, kde víte, že agentury označovaly jako kvalitní dluhopisy, které byly zcela bezcené, takže je potřeba, aby všichni, na které spoléháme a kterým, eh, kterým věříme, odváděli kvalitní práci. A víme my v Irsku, že jsme za to zaplatili a teď se snažíme škody napravit a zároveň zajistit, aby se podobná situace neopakovala. Takže to je ode mě asi vše, jinak možná by si, bych tomu musel napsat celou knihu. Děkuji. Sajde, chcete se ještě zeptat eh, doplňující dotaz? Máte čas? Ano, děkuji. Eh, moje eh, poslední otázka se týkala auditorů, kteří nedodržovali přesně mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Na to poukazuje celá řada odborníků. Možná je to tedy technická záležitost, ale druhá věc, jakou podporu chcete nabídnout komisi, která oznámena, že chce revidovat mezinárodní standardy účetního výkaznictví, respektive jejich kompatibilitu s našimi pravidly. Jedná se o záležitost, na které budeme jakožto předsednictví spolupracovat eh, s Evropskou komisí, ale není to záležitost eh, ECOFINu, spadá to do působnosti jiné rady. Eh, myslím, že to je Alan Šetr, ministr, ministr spravedlnosti, který se věnuje této problematice a Richard byl ten další ministr, který eh, se ve své působnosti této problematice rovněž věnuje, takže eh, je to věc, která se řeší, ale ne v rámci ECOFINu. Paní předsedkyně, my jsme samozřejmě eh, tlačili na IESB, snažili jsme se celou věc zrychlit, ale teď už předám slovo Filipovi z Zelené. Pane ministře, vítejte v Bruselu, v mém rodném městě a já bych vám chtěl říci, že od začátku irského předsednictví jsem četl vaše pozitivní prohlášení o Evropském parlamentu, ale zmíním se o dvou věcech, které spadají do ECOFINu, SSM a Basilej 3 tedy čtvrtá směrnice o kapitálových požadavcích. Pokud jde o jednotný mechanismus dozoru, tak tady už jednání probíhají. Nebylo snadné dosáhnout v radě kompromisu a teď je nám řečeno, že už nemáme na ten kompromis sahat, protože to je jediná dosažitelná možnost. Pokud jde o CRD4, tak tady je ten signál takový, je to obrovská mm, komplikovaná záležitost. A i když si myslíte, že panuje schoda, tak e, tomu tak není a je třeba znovu otevřít věci, o kterých jste se mysleli, že už byly uzavřeny za kyperského předsednictví. Samozřejmě, že to bylo podáno mnohem diplomatečtěji, já to sám nedokážu tak dobře eh, imitovat, ale pokud je toto postoj rady, pokud jde o jednotný mechanismus dohledu a pokud jde o tu neústupnost ohledně CRD4. Myslím, že to nejde správným směrem. Pokud jde o kapitálové požadavky, tak vysíláte k nám diplomaty, ale řešíme politicky citlivé záležitosti, které budou mít svou obrovskou cenu. Takže je potřeba tyto věci vyřešit a nám se nelíbí, když rada se prezentuje jakožto ochránce bank a přitom není eh, ochotná to otevřeně říci a zaplatit za to politickou cenu. Děkuji. Well, I regret, Mr. Lambert. Eh, Lamberte, je mi líto, že máte právě tento dojem o CRD 4. Výsledek jakéhokoliv trialogu mezi radou, parlamentem a komisí musí být poté schválen a stvrzen všemi členskými státy. Nemůžeme se odchýlit od eh, tohoto postupu a, postupu a ECOFIN jednomyslně schválil postoj členských států a v létě eh, ty hlavní politické záležitosti byly na radě schváleny a eh, Chceme dosáhnout dohody brzy a nejde o to, že bychom znovu ten text otevírali. Spíš ho chceme lépe konsolidovat v první části našeho předsednictví. Když se jedná o SSM, zdá se, že kriticky hovoříte o našich vyjednavačích, ale já z toho, co vím, tak Mm, tam opravdu je dosahováno úspěchu a pokroku. Pane ministře, u SSM potřebujete jednomyslnost, ale u části té složky potřebujete i spojení parlamentu a u CRD tam chci vás upozornit na to, že jako předsednictví nepotřebujete všech 26 států na své straně. E, tam to není podrobeno jednomyslnosti rady. A pokud vaši lidé hovoří, že transparentnost, případně tedy podpora transparentnosti a um, nějaké omezování excesů v oblasti bonusů nebudou spadat do této legislativy, tak to se opravdu blížíme nějaké zajímavé konfrontaci a my rozhodně nebudeme sticha. Pan minister, ano, vím, o čem hovoříte, ale naše úloha spočívá v tom, dosáhnout dohody a nikoli vnucovat někomu irský názor na to, jak ty diskuse probíhají, případně obsahově v těch diskusích. U CRD4 náš původní přístup k této otázce spočívá v tom, udělat si takový přehled o těch pasážích, které už byly odsouhlaseny, na kterých se dokážeme shodnout a poté jít dál. Jelikož v určitých věcech tam panuje nejistota, v určitých záležitostech a my chceme ten další krok učinit až poté, co budeme mít jistotu, tak jsme v té fázi, že se snažíme věci vyjasňovat paní předsedkyně. Dobrá, eh, nyní Gue a Rajsa. Děkuji. Vítejte, pane ministře. Já se chci vrátit eh, k některým výsledkům ECOFINu. K podrobnostem těchto výstupů z ECOFINu. Například záležitost, o které tam byla řeč, totiž možnost prodloužení eh, splatnosti eh, těch půjček, eh, které dostalo Irsko v rámci bailoutu a rovněž ISF e S a IFSM. Vím, že byste pro tato opatření, ale moje otázka zní, jak si s tím chcete poradit při neudržitelném zadlužení. Dokonce, když to prodloužíte do období, než ty dluhy smíte nebo musíte splatit, tak v konečném důsledku tomu i tak musíte čelit. A druhá otázka. Co doufáte, čeho doufáte, že dosáhnete u těch těch směnek, v čem bude spočívat pak ta výhoda toho ujednání? Děkuji. Děkuji, paní Mateas. Nejdříve u euroskupiny. Tam portugalský minister financí hovořil o tom, že eh, komisi a skupině určitých vrcholových zaměstnanců předáme návrh prodloužení splatnosti portugalského irského zadlužení, zejména těch půjček, které jsme obdrželi z fondu ESF. E, tam jsou i krátkodobější půjčky z toho fondu EFM, e ale to už by byla záležitost všech 27 členských států, takže nikoli pouze států eurozóny. Jak víte, existuje zpráva, ta byla předložena na samém začátku zasedání ECOFIN. A dnes dopoledne, když se projednávala, tak Vito Gaspar se znovu ozval a apeloval na ECOFIN, aby přijal stejný postup jako eh, euroskupina a to by byly ty půjčky, které podléhají tomu ESFM. E Tady samozřejmě se to pak předává komisi, její úředníci to ověří, ty scénáře e, projednají mezi sebou a poté se to pravděpodobně dostane na březnové zasedání. Vaše druhá otázka o těch směnkách. To ujednání s těmi směnkami, to bylo přiznáno k financování závazků těch zkrachovalých bank, například Anglo-Irish Bank. A tam to určitá hypotéční společnost eh, řídila, eh, má nový název IBRC a splací se to Evropské centrální bance na takovém krátkodobém základu, což znamená vysoké splátky a ten harmonogram a ty částky tam byla situace eh, zostřena tím, že eh, předchozí vláda, která to podepsala, tak eh, řekli, že oni dostanou ty, tu dovolenou, to odpuštění těch um, úrokových sazeb na dva roky, takže to znamená, že musí ale ten kapitál splácet v obrovských splátkách. Takže my nyní zkoušíme to znovu vyjednat z ECB, profil eh, toho a chceme mít delší splatnost, nižší úrokové sazby. Už jsme měli, dosáhli dohody u některých významných záležitostí, ale jiné, rovněž významné, jsou ještě předmětem jednání a jsou nedořešené u obou částí eh, toho vyjednávání ani u jedné z těch částí vůbec se nebude hovořit o odpisu něčeho, pouze o změně aspektu eh, té splatnosti a o úrokových sazbách tak, aby eh, bychom měli nějaké obohacení udržitelnosti té zadluženosti, což by znamenalo, že budeme mít lepší přístup k trhům obligací. Děkuji. Hans-Peter Martin jako další. Děkuji. Nejdříve bych chtěl podpořit ty obavy, které zde zazněly a které vyjadřují rovněž občané, politici, Totiž máme dojem, že ustupujete v určitých eh, pozicích. Eh, I z těch, kde už bylo určitých pokroků dosaženo v rámci kyperského předsednictví, že tedy irské předsednictví není tak odvážné, což je škoda eh, pro mm, země EU, ale i pro vaši zemi. E, vy jste prošli tou těžkou zkušeností, kde naš, vaše banky nebyly plně pod kontrolou, regulace byla příliš laxní, mm, země na to doplácí a nyní e, se nesnažíte dosáhnout e, jiných ostřejších kritérií. Likanenova zpráva, to je před mět mé otázky. Jaký je váš názor na ty názory tam vyjádřené, Máte pocit, že ta iniciativa stojí za podporu ze strany jirského předsednictví a jaký máte názor na prohlášení Michela Barniera, totiž, že by se mělo přijít ještě s nějakými konkrétními návrhy v průběhu jirského předsednictví. Eh, budete se snažit nějakým způsobem v té oblasti spolupracovat, nebo spíš se od toho distancujete? Já no, myslím, že není fér úplně říci, že bychom ustupovali z dřívejších pozic, pokud jde o mechanismus jednotného dozoru. Já myslím, že už jsme absolvovali tři trialogy, dva u čtvrté směrnice o kapitálových požadavcích. Máme 22. ledna, předsedáme od 1. ledna, takže já myslím, že věnujeme přiměřenou pozornost oběma problematikám. Už, jak říkám, jsme eh, udělali tři a dva eh, trialogy u obou dvou eh, akt legislativních záležitostí a naší úkolem je dosáhnout dohody, nikoli prosadit irský postoj, takže mohu vás ujistit, že se nijak nesnažíme ustupovat. Není to naším cílem a záměrem, ale jak už jsem říkal, pokud jde o CRD 4, tak tady se názory různí a lidé, s nimiž spolupracujeme, ehm, se snaží dostat předchozím dohodám a vši se snaží zajistit, aby co bylo dohodnuto, platilo i nadále, aby tak vznikly základy pro další eh, schodu. Pokud jde o Lekanenovou eh, zprávu, tak eh, tady máme, tady čekáme na zprávu Evropské komise, která zřejmě nebude k dispozici před koncem našeho předsednictví. Tady zřejmě nebudeme moci nějak významně pokročit, protože eh, se jedná zhruba o květen či červen, kdy bude ten návrh k dispozici. Paní předsedkyně, chcete se ještě na něco zeptat? Ano, jenom jedna věc. Já jsem hovořil, abych navázal na to, co řekl pan Filip Lambert. Zdá se, že problémem není to, že byste neorganizovali zasedání, jsou tam diplomaté a další dočená strana, ta je řečeno, že v podstatě musíme začít úplně od začátku a to myslím, že lze považovat za e, určitý nedostatek nebo ustoupení z předchozích dohod, tak jak to vnímáme my potom tady v parlamentu. Ano, samozřejmě, že jsou tam diplomaté a vysocí úředníci, to je standardní postup od začátku existence Evropské unie, spolupracují eh, potom eh, s námi, příslušnými ministry, mají jasné instrukce udělat vše pro vyřešení těchto problémů, co možná nejdříve, protože zatím nebylo dosaženo významného eh, pokroku a nemá smysl nadále tvrdit, že Máme rozpracováno 12 eh, problematik. Důležité je, abychom je dovedli co možná v největším počtu k úspěšnému konci. A my bychom je chtěli ukončit v tom pořadí, o kterém jsem hovořil. Víme, že k tomu potřebujeme spolupráci parlamentu a uděláme vše proto, abychom tuto spolupráci zajistili. Ale samozřejmě si musíme být také vědomi společného postoje, který zaujme rada. Já bych do toho možná měla vstoupit a říci, že irské předsednictví se snaží maximalizovat um, možnosti, které má a já tedy jako předsedkyně budu muset asi trošku zasáhnout, když eh, nabedu dojmu, že už je to eh, příliš. Není EPP G. Mitchell, děkuji paní předsedkyně. Já znám pana ministra Nunena už dlouhou dobu a tak asi kdybych eh, řekl nějaký komplement, bude to znít jako pochlebování, ale já myslím, že skutečně jeho kroky jsou zcela příkladné, pokud jde o eh, to, jak vé zemi k obnově. Brenton Dihen, který mm, byl irským dramatikem, kdy si řekl, že pokud máte rybu, tak si můžete udělat rybu eh, z, eh, z bramburky, pokud tomu máte ještě ty bramburky. Ale co když nemáte ani jedno a pak očekáváte, že z toho uvaříte oběd nebo obnovíte mm, ekonomiku. Takže eh, takto bychom měli eh, hledět eh, na tu současnou politickou jako finanční situaci. Veřejný sektor je neustále kritizován, je pod drobnohledem i tady, i jinde, v jiných institucích a mně se zdá, že když my jakožto politici eh, se snažíme učinit regulativní kroky a rozhodnout, tak eh, vlastně očekáváme, že ostatní na sebe vezmou také svůj díl odpovědnosti. A řada důvodů, proč jsme v té situaci, kde jsme, je například to, že partnerský eh, model mm, se v řadě oblastí neosvědčil. A tak se chci zeptat, pane ministře, zda vidíte důkazy toho, že se ukazuje, že nemá smysl spekulovat proti konkrétním zemím, proti euru, že Evropská centrální banka je dost silná, odvážná na to, aby se tomu postavila a existují důkazy, že podnikatelé um, se chtějí zaměřit na, na, politik, na podnikání politici, na po, politiku a že nikdo nechce si zahrávat eh, a pouštět se do eh, nějakého eh, hazardu. Předseda ECB eh, e nám tady eh, eh, přislíbil určité reformy v loňském roce. Myslíte si, že i privátní sektor tedy na sebe vezme ten předpokládaný díl odpovědnosti a vstoupí do hry? To je otázka, kterou si řada občanů klade. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za pochvalná slova ta otázka vede k velkému e, zamyšlení. Pokrok můžeme měřit tím, že se podíváme do minulosti a do budoucnosti. Když se podíváme na poslední dva roky, tak Evropská unie vypracovala řadu politik a mechanismů, jak se vypořádat se současnou krizí ať už jde o ten dvojbalíček, který právě teď eh, prochází eh, legislativním procesem, balíček šesti opatření, eh, mechanismy pro stabilitu, nejrůznější fondy, včetně záchraného valu, EF, SM a tak dále. Tady bylo dosaženo velkého pokroku. A když se podíváte na Evropu v lednu 2013 a srovnáte i s obdobím před eh, rokem, tak vidíte, že Evropa je mnohem stabilnější a že naše opatření fungují. A já si myslím, eh, že Evropská centrální banka má na tom velkou zásluhu, stejně jako um, Evropská komise pomohly určitě opatření OMT, stejně jako další opatření. Můžeme se podívat také na úrokové sazby, protože ty odrážejí riziko. Pokud je riziko nízké, jsou nízké i úrokové sazby. Pokud je riziko vysoké, jsou vysoké úrokové sazby. A trajektorie úroků vedla teď v poslední době vždy dolů, když eh, se ESM dostal na trh před několika týdny, tak investoři eh, to, to ocenili využili těchto investičních příležitostí, takže ten proces se ubírá správným směrem, ale nebylo by správné říci, že jsme vyhráli, že už to máme za sebou a není, eh, nejsou tu žádné problémy. Samozřejmě, že práce pokračuje nadále, ale dosáhli jsme velkého pokroku a velké riziko je podle mě v tom, eh, že jsou tady ještě sociální problémy. jisté, potřeba nastavit rovnováhu, protože vidíme, že se zhoršuje život každodenních lidí, míra nezaměstnanosti v Evropě je stále evropská, především pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí, která je přes příliš vysoká a není to věc hodná udržitelné demokratické země, takže to zůstává v našem zájmu a proto je také tématem našeho předsednictví nejenom stabilita, ale také růsta pracovní místa, tvorba pracovních míst. To jsou témata irského předsednictví. A Irsko samozřejmě nemůže všechny tyto problémy vyřešit samo, ale zvolili jsme si to jako ústřední témata pro evropskou politiku příštích šesti měsíců a chceme dosáhnout v těchto oblastech pokroku. Chceme k této, ke zlepšení v těchto oblastech přispět. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní ještě za EPP Giorgo Fiu. Sharon, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro Děkuji. Já chci začít tím, že přivítám pana ministra a řeknu mu, že od něj a od jeho předsednictví toho hodně očekáváme. Když se podíváme na to, jaká byla v minulosti předsednictví Irska, tak vidíme, že k těmto věcem Irové vždy přistupovali velmi profesionálně. Pane ministře, Nedávno jste byl v tomto parlamentním výboru, nedávno jste byl v tomto parlamentním výboru pan Juncker a řekl, že si myslí, že státy, které jsou součástí programu a které dodrží memorandum o porozumění s trojkou, si zaslouží odměnu, určitou kompenzaci. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na tuto věc. A zajímalo by mě také, jakou kompenzaci nebo jakou odměnu bychom mohli si představit pro tyto státy, které budou dodržovat memoranda o porozumění. Děkuji. Eh, eh. Ano, eh, Pane poslanče, samozřejmě, že eh, řada zemí je ve velice obtížné situaci, o tom není pochyb. V posledních 12 měsících, eh, když si zapnete televizi, zprávy, tak eh, o tom vidíte neustále doklady a jakékoliv měření spokojenosti lidí v zemích, které prošly záchranným programem, um, jsou, um, ukazují, že lidé se potýkají s velkými problémy, že se škrtá v oblasti veřejných služeb, že roste nezaměstnanost, jsou škrty uh, ve školství, v důchodech, že celkově dochází ke snížení příjmů rodin a tím pádem k poklesu jejich životní úrovně. A My si myslíme, že je možné současnými opatřeními dosáhnout eh, v budoucnosti zlepšení prosperity, ale samozřejmě pro politiky je to obtížná situace. Nesmíme podceňovat tu problematickou situaci, v níž, se, v níž jsou lidé, zejména v těch zemích, které prošly záchranným programem. Je potřeba oslovit především v této souvislosti mladé lidi a pomoci jim, protože míra nezaměstnanosti mladých napříč Unii zvláště v některých státech, je obrovská. Je to neudržitelná situace a není to srovnatelné eh, s, s naší představou o demokratických eh, státech moderní doby. Tady je potřeba podniknout určité kroky. Pokud jde o kompenzační balíček, tak eh, ano, předkládá se řada návrhů, které by měly vést ke zmírnění obtíží členských států. Já už jsem o některých z nich hovořil a měli by zajistit udržitelnost zadluženosti a rozprostřít ten dluh do delšího časového období, aby jsme se vyhnuli eh, významnějším injekcím Irsko je samozřejmě suverénním státem a chce si udržet eh, své mm, služby, chceme zajistit jejich fungování a je potřeba k tomu najít eh, správnou rovnováhu. Řešením je, že obnovíme cestu k růstu v Evropské unii po těch úsporných opatřeních, která dnes dokázala vyřešit vše. Teď se musíme soustředit na růstové strategie, které by vedly také k tvorbě pracovních míst. To je zcela zásadní a myslím, že my se to v Irsku uvědomujeme a toto eh, uvědomění teď vidíme i na straně evropských institucí. Paní předsedkyně za socialisty Thijs Pern. Ano, děkuji. Pane ministře, jsem velice rád, že jste zmínil o zaměstnanosti mládeže. To je opravdu něco, čeho si bedlivě všímáme. I všechny doprovodné záležitosti. Um, Gay Mitchell, um, narozen v Irsku, snad by Oscara Wilda tak rychle necitoval, totiž iluze, to je jedna z prvních eh, důležitých eh, radostí. Disciplína a tak dále. To jsou sice důležité záležitosti, ale um, chytit býka za rohy v oblasti nezaměstnanosti, kde se v Nizozemsku říká, tam jsme eh, tak angažovaní jako máslo, které se roztéká. Mohl byste vy nám říci něco konkrétnějšího, čeho se konečně můžeme dočkat i v rámci irského předsednictví, pokud je to tedy skutečná Eh, priorita. Náš minister financí Blum, který nastoupil na svůj nový post, říká, že se chce soustředit na um, hospodářský růst. Jak si irské předsednictví s, představuje spolupráci s euroskupinou, zejména z pohledu toho, že se chceme opravdu vyhnout tomu, abychom dělili Evropskou unii na ty, kteří jsou součástí eurozóny a ty, kteří touto součástí nejsou. Nezaměstnan mládeže a e, ten balíček. Příští měsíc to bude na pořadu rozpravy ministrů. Nemám tam zatím konkrétní informace k dispozici, ale z toho, co vím, tak konkrétní záležitosti už jsou obecně známy, totiž eh, co nejvíce mládeže by se mělo vzdělávat, měli by zůstat ve škole, měli by mož- mít možnost přístupu k školením, eh, k pracovním eh, praxím, stážím, tak aby měli praktické zkušenosti, a obohacovali si je a každá země pak ještě musí mít i konkrétní opatření u sebe. Jsem ale rád, že váš kolega, pan minister Tysonblum, rovněž je na této věci zainteresován. Chci s ním spolupracovat. Ehm, měli bychom rozhodně se snažit v Evropě zaručit mladým lidem ehm, to, že by měli mít eh, po čtyři měsíce možnost se vzdělávat a pak mít eh, tu eh, praxi v Norsku. Už to funguje, mají nízkou nezaměstnanost mládeže, mnozí mladí lidé právě dokonce i ze Švédska a z jiných skandinávských států proudí do Norska aby tam našli práci. Takže i my, Evropané, bychom měli mít možnost takováto řešení začít zavádět, ale musíme to ještě dále propracovat. Předsedkyně, chcete ještě tu otázku probložit? Já jsem ještě položil i tu druhou otázku, totiž euroskupina a země, které euro nemají. Měna říká pan minister, je takovou přirozenou, um, přirozeným kritériem, které v určitém smyslu dělí EU na dvě skupiny, ale samozřejmě bychom měli táhnout za jeden pro vás. Ten jednotný mechanismus dohledu je dobrým příkladem toho, že u těch zásadních záležitostí se jsme schopni dohodnout. A rovněž i nezaměstnanost mládeže tam to rovněž není závislé na měně. Tam by si měly země pomáhat, měly se být schopny eh, pomáhat nezávisle na tom, zda jsou členy eurozóny. Eh, tyto politiky, společné politiky, to je prostor ke společným projektům nezávisle na měně. Máme ještě tři eh, tazatele. Gun Holkmark, Ani Panemakta a Sente Posedo. Gunnare, děkuji některé témata, některé složky, se kterými eh, budete mít eh, co dočinění, se opravdu výrazně liší od jiných. Některé se snaží postihnout situaci ve všech členských státech Unie. Jiné stanovují spíš rámec a pak se musí probírat jakoby zvlášť ty podrobnosti, například bankovní unie. Uh, já bych se od vás rád dozvěděl eh, něco o rizicích té centrifugy ehm, těch pravomocí. Na jedné straně síla a potenciál Unie spočívají do budoucna v tom, že budeme takovou jednotnou silnou ekonomikou, jednou z největších. Na druhé straně e, máme určité problémy, které spíš dělí, než spojují. Dám vám příklad. Často hovoříme o tom, zda je lepší se stát součástí něčeho nebo ne, zda je lepší euro nebo ne, zda jich nebo sever. A já si kladu otázku, jakým způsobem můžete vy podpořit ty snahy, aby Unie opravdu byla sjednocena. A pak ještě chci navázat na problematiku směrnice o Eh, řešení problému a zachráně před eh, bankrotem. Kde vy vidíte největší překážky do budoucna? Jak už jste se zmínil, časový harmonogram, já tedy bych ho nazval optimistickým, vy jste ho snad nazval stižádostivým, chcete to dotáhnout do konce předsednictvím, což by ale mělo znamenat zároveň, že si už musíme začít pojmenovávat ty hlavní problémy, abychom rovněž mohli rychle hledat řešení. Pane Hekmarku, vaše první otázka, ta se týká zásadě soudržnosti Unie. Že ano, když hovoříte o severu, jihu nebo jiných potenciálních dělících čarách. Jedna z těch záležitostí, které tady bych nazval zadrhelem, je, že už celé roky se v poslední době soustředujeme na um, rozpočtovou problematiku, um, finanční záchranu, um, otázky hospodářského růstu. Zatímco původně Evropská unie vznikla jako takový morální, idealistický cíl, snažila se chránit demokracii, lidská práva, šířit rovněž eh, určitá morální, eh, určité morální standardy. Proto například země bývalého Sovětského svazu, případně východního bloku, ji sledovali tak atraktivní Evropa byla takovým, takovou základnou pro principy demokracie lidských práv a tyto demokratické země se jakoby upsali lidským právům a chtěli i sloužit jiným, aby všichni žili naplněnými životy. Ono se to samozřejmě stále ještě týká celé Unie, zemi eh, na Balkáně rovněž vzhlížejí k Evropě i některé země ze severu Afriky. Vidí v ní zemi, eh, nebo vidí v Unii místo, kde by chtěli žít a pracovat. Jsou ovšem někteří eh, vůdčí činitele v rámci Evropy, kteří by rovněž se měli ujmout problematiky evropské mládeže Zatím tedy se často musíme zabývat praktickými drobnostmi týkající se rozpočtu a tak dále. A jakoby už nám nezbývá čas na myšlenky našich otců zakladatelů. A že ty cíle se najednou stávají takovými praktickými a jakoby malými. A tím ztrácíme ze zřetele Evropu jako soudržný organismus a rozhodně na ECOFINu mezi ministry financí na něj nezbývá čas. Konkrétní záležitost té směrnice mm, o řešení problému. Ehm, to je, eh, ano, směrnice velice stížádostivá, týkají se záchrany bank řešení problému. Evropská rada bude muset se upsat těm cílům. Klíčová problematika ani není tak kontroverzní. Spíš je tady otázka proporcionality, sekvencování, manevrovacího prostoru. My však jsme přesvědčeni, že by se mělo dát dosáhnout nějakého kompromisu a potom na něm můžeme dále pracovat. Tak Ne? Uh... Ještě další tři řečníci. Nejprve Anne Podimata, prosím. Děkuji. Já vás tady chci také, pane ministře, přivítat a chci vám popřát hodně úspěchů během irského předsednictví, které začalo podle mého názoru velice dobře, protože na prvním ekofinu, kterému jste dnes předsedal, jste přijali rozhodnutí o povolení 11 členských států pokračovat s implementací daně z finančních transakcí. My se těšíme teď na návrh Evropské komise a chci se vás zeptat, zda máte nějakou představu o tom, jaký bude další krok, který naváže na toto rozhodnutí rady a zda i vy eh, chcete podniknout eh, další kroky v rámci vašeho předsednictví v této oblasti. Druhá věc ještě z oblasti daňové, což je jedna z vašich priorit, jak jste řekl. Jak víte, tak vzhledem k 50 letému pátému výročí eh, německo-francouzské a dohody, eh, myslím, je evidentní, že potřebujeme lépe koordinovat hm, daňovou politiku a uvažovat o harmonizaci daňových režimů. Domnívám se, že by se měla spadat také koordinace týkající se eh, boje s daňovými úniky a s vyhýbáním se daňové povinnosti a že by se mělo také jednat o řešení daňového dumpingu a daňové konkurence. Zde se chci zeptat, co si o tom myslíte a zda se domníváte, že během vašeho předsednictví byste v těchto oblastech mohli podniknout nějaké kroky. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám, paní Podemata. Pokud jde o daně z finančních transakcí, tady ty další kroky jsou takové, že komise zpracuje materiál, v němž stanoví to, jakým způsobem by eh, ta eh, daně měla fungovat. My budeme předsedat, jakožto před irské předsednictví těmto diskuzím a budeme jednat jakožto mm, zprostředkovatelem e, v dobré víře. Budeme se tedy vlastně plně účastnit těchto jednání a dialogu 11 států, které e, e, vyzvali k tomuto dialogu, k této posílené spolupráci, ale bude to dialog otevřený pro všechny. Pokud jde o tu druhou problematiku, tu daňovou harmonizaci, to by byl krok eh, příliš eh, eh, daleko a naš, v rámci našeho programu se chceme řešit některé otázky daňových rájů, daňových úniků a v této oblasti v rámci programu Fiscalis chceme spolupracovat. Nyní teďka Liem který se nám vrátil na seznam řečníků. Nakonec potom ještě dáme pana Kellyho, takže není Liam. Děkuji, Sharon. Omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě. Byl jsem na schůzi s Markem Butym z ředitelství Equin a chci vám položit stejnou otázku, jako jsem položil jemu, protože jsme hovořili o té pomalé konjunktuře, která bude charakteristická pro Evropu v roce 2013 šesti balíček počítá s tím, že deficit se bude snižovat o řádná celá 5 HDP každý rok a rytmus, který chce zavést komise na snižování deficitu je 1,5 desetin procenta. Všichni vědí, že většina zemí toho v roku 2013 nedosáhne. Zahájíte tuto debatu na radě, aby ty země, které o to požádali, měly upraven kalendář nebo tedy harmonogram pro snižování deficitu, aby mohl začít uplatňovat eh, ekonomické nebo tedy automatické stabilizátory? To je tedy první otázka. Dále komise zveřejnila blueprint, eh, který obsahuje návrhy, které by pan Van Rompuy mohl sám eh, ve svém příštím dokumentu rozvinout a mezi těmito návrhy se říká, že v eurozóně to nemůže fungovat bez rozpočtu, který je nutný k tomu, aby se spravovaly takzvané eh, asymetrické šoky, to znamená makroekonomická nerovnováha. Vedli jsme tuto debatu v parlamentu. Já jsem se ptal pana Junkera a vás se ptám na to též, jak eh, naplnit vlastní zdroje tohoto rozpočtu eurozóny. Víte o tom trochu více než my? A potom ponechám eh, svému kolegovi Antolínovi Sančesovi příležitost k tomu, aby vám položil otázku, protože jsme se rozhodli, že se podělíme o svou řečnickou dobu. Děkuji velmi stručně. Já bych rád poděkoval irskému předsednictví za to, že jednou z jejich priorit je dokončení procesu ohledně hypotéční směrnice, nebo tedy směrnice o hypotékách, a že k tomu přistupuje pragmaticky. My jako Evropský parlament to vnímáme také jako prioritu a budeme k tomu také přistupovat s pragmatismem, abychom dosáhli podstatných kompromisů, abychom dodrželi mandát, který na sebe vzal náš výbor. A vzhledem k tomu, že v průběhu této etapy bude nutno také dodržet závazky ze zprávy Van Rompuje, zajímalo by mě také, eh, takové věci, jako je přímá kapitalizace a zda budou existovat nějaké dočasné mechanismy v rámci eurozóně, aby se eh, mezi sebou sdílely asymetrická rizika, aby se určitým způsobem dostali pod kontrolu. Já myslím, že tady není žádný plán měnit eh, tu politiku eh, šesti legislativních návrhů během našeho předsednictví. Myslím, že příležitost takové změně eh, nebude. Jinak nevím, jestli jsem přesně pochopil podstatu vaší první otázky. Pokud jde o tu druhou věc, tak já myslím, že k tomu už jsem se vyjadřoval, pokud jde o tu daň z finančních transakcí, jaké kroky budou následovat. Komise zpracuje eh, materiál, myslím si, že se nebude nějak eh, podstatně lišit od toho původního. Pak proběhnou dialogy, trialogy a budeme se snažit dosáhnout dohody a všichni budou mít možnost se účastnit, pochopitelně nejenom ty členské státy, které eh, vyzvali k posílené spolupráci. A teď ještě k té vaší první otázky. Tady mě můj spolupracovník eh, se snaží <laughs> napsat, o čem to bylo. Já ani to jsem nepochopil. Komise by měla zasáhnout, pokud jde, nebo má hlavní roli, pokud jde o deficitní cíle členských států a uh, Eh, řešit se to bude na Černové Evropské radě, budeme na tom spolupracovat s předsedou Van Rumpoje. Já chápu, že ta odpověď není moc uspokojivá, ale holc tak to někdy je. Paní předsedkyně, já myslím, že kolegové eh, vědí, eh, že lepší odpovědi ministři nabízejí na konci svého předsednictví po šesti měsících. A poslední Eh, řečník Sean Kelly, který se nám vrátil, takže znovu na seznamu řečníků máme tady hlas Irska. Děkuji, paní předsedkyně, že mi dovolíte zeptat se, eh, přestože nejsem plnoprávným členem tohoto výboru. Vítám tady pana ministra Nunana a také ministra Jise, který zde je rovněž. Eh, vy jste se chopil funkce před necelými dvěma lety v době, kdy Irsko pro, procházelo obrovskou krizí, teď už směřujeme k obnově, takže máte za sebou rozsáhlé zkušenosti, znalosti, které vás, myslím, činí velice vhodným člověkem na tomto místě pro to příští pololetí. Teď pokud jde o ekonomickou recesi a krizi, jedna ze skupin, na kterou často poukazujeme, jsou ratingové agentury, vzhledem k některým těm jejich eh, činnostem. A mě by zajímalo, pane ministře, zda byste eh, se mohl vyjádřit k myšlence Evropské ratingové agentury. Měla by být stanovená zákonem, nebo by to měla být privátní instituce. A je potřeba samozřejmě vzít eh, v potaz konkurenci na trhu a to, že bychom se do budoucna chtěli vyhnout některým eh, mm, chabým praktikám eh, současných eh, ratingových agentur. Děkuji. Ano, myšlenka Evropské ratingové agentury byla nadnesena už před nějakou dobou. Nová ratingová agentura byla, myslím, předmětem eh, dohody, eh, která se formalizovala minulý týden, takže ten ten pokrok ještě není nějak eh, významný. Teď pokud jde o postavení takové agentury, to je všechno otázka důvěryhodnosti. Na tom to všem bude spočívat, pokud bude jednat eh, ve prospěch některých států nebude považována za objektivní. Je tady tento problém s ratingovými agenturami, který je obecně eh, přijímán. Takže asi to nejlepší, co můžeme udělat, je podporovat je k tomu, aby tady vznikla větší eh, konkurence, abychom se nemuseli spoléhat na ty mm, současné, které si nevedly vždy dobře. Okay, thank you. Dobře, děkuji. Ano, máme problém s ratingovými agenturami a stejně i s velkými účetními firmami a snažíme se tady zajistit nějaký pokrok e, v blízké budoucnosti. Děkuji vám, pane ministře, já věřím, že až nazraje doba, tak e, určitě dorazí ten náš e, výbor, abyste nás informoval o vývoji v rámci trialogu Samozřejmě, že tady eh, probíhají obvykle šarvátky mezi institucemi, to je běžná záležitost, ale jinak se eh, velice těším na vaše předsednictví, mám velká očekávání a já doufám, že zakrátko budete mít možnost se mezi nás vrátit a potvrdit nám pokrok eh, a to, že jsme ve svých očekáváních měli pravdu. Takže děkuji vám za dnešní vystoupení a těším se brzy na shledanou a my společně se tady uvidíme 4. února ve Štrasburku. Bude to večerní zasedání, které se možná eh, trochu protáhne vzhledem tomu, že budeme možná muset eh, hlasovat ještě o některých nových záležitostech, takže uvidíme se 4. února. Naschledanou.